Dobrý den, vážení kolegové. Já bych rád přivítal pana Hoher Borsta a pana eh, Erky Likanena. Eh, jak víte, eh, pan Hans Hochverstorm nás navštěvuje ve své funkci předsedy Rady pro mezinárodní účetní standardy to je soukromně organizovaný orgán, který vypracovává mezinárodní eh, <clears throat> normy pro účetní výkaznictví FRS a je ve styku s členy vlády, především ministry financí a potom pan Erky Likanen se stal novým eh, předsedou dozorčí rady nadace IFRS loni v říjnu. Pan Likanen byl předtím guvernérem Finskem banky a také guvernérem Mezinárodního měnového fondu a členem eh, Centrální rady ECB, komisař a také ministr financí ve Finsku a je také autorem zprávy, o níž eh, Eh, jsme hovořili, bohužel se nám nepodařilo debatu nad ní dokončit. A naším úkolem dnes je hovořit o aktivitách IASB a eh, o nadaci IFRS. Jak víte, eh, pracujeme na řadě relevantních témat, zvláště ku příkladu nová pojišťovací norma IFRS 17 a také pojišťovací smlouvy a jejich potenciální dopady. E, během prvních e, měsíců IFRS 9, takže to je mnoho témat a já bych teď úvodem rád dal slovo panu Hoher Borstovi. A já jsem myslel, že budete hovořit jako první, ale mm, rád dám jako prvnímu slovo panu Likanému. Pane předsedo, jsem velice rád, že zde mohu být zpět. Před několika lety jsme tady hovořili o rekonstrukci bank. A, a také chci stručně připomenout roky 2002 a 2003. Byl jsem členem komise, která schválila normy IFRS. A zároveň Eh, jsme měli tehdy dvě nové věci. A za prvé internet a za druhé IFRS. Představovali podobné výzvy, protože to byl mezinárodní rozvoj vytvořený technickými odborníky ze soukromého sektoru. Obě dvě témata byly inovativní, tržně eh, vlastně podporovaná řešení Normy IFRS eh, ovšem eh, poskytují obecný tok finančních informací. Tehdy eh, vznikla myšlenka vytvořit evropský internet, ale to se nikdy nepodařilo zrealizovat a Evropa také nikdy nechtěla vytvořit svou vlastní verzi IFRS. A komise potom začala podporovat standardy IFRS, včetně Evropského parlamentu, tehdy také podpořil v roce 2002. Několik slov k principům. Chci říci, že ta nadace odpovídá za strategii, eh, jmenování a rozpočet eh, eh, IFRS. V našem prohlášení o poslání píšeme, že Transparentnost umožňuje investoru činit informovaná ekonomická rozhodnutí. Odpovědnost sníží informační eh, info, eh, propast mezi investory a společností a to je důležité, aby manažeři mohli být voláni k odpovědnosti. A za třetí ekonomická efektivita, která eh, umožňuje využívat všech příležitostí, které se najdou. A konečně Standardy snižují náklady na kapitál, což znamená, že také usnadňuje vyšší růst a zaměstnanost. A ještě jedna další věc. Dvě takové poznámky, které byly významné a pamatuje si na ně dobře v historii standard IFRS. V roce 2002 nás USA navštívil Paul Walker, známý bývalý předseda Fedu. Eh, přijel jsem a měl projev. Já jej ocituji krátce. On řekl, že máli eh, fungovat nezávisle stanovování standard, musíme také akceptovat výsledky projektů, který, které se jí řídí. Vše to, ty principy musí být dobře zdůvodněné. Myslím, že to stále ještě platí a i Evropský parlament v tom sehrává důležitou úlohu v těchto zavedených postupech. Druhý řečník, jehož jsem poprvé slyšel v listopadu a také se účastnil našeho eh, zasedání v Johannesburgu v Africké republice, eh, jmenoval se Nukulu, velice významný muž, on začal původně v Africké republice jako účetní. On tady řekl, že IFRS, jeho systém je pro Afriku důležitý, protože je to zásadní rámec pro zahraniční příjme investice a transparentnost, pomáhá vládám řešit podvody a korupci. Takže Eh, to jsou takové dva pohledy na eh, standardy IFRS. A to je potřeba pochopit. A moje poslední vyjádření se týká strategických otázek. Eh, my jsme se měli právě zasedání v Kuala Lumpuru v Malajzii v lednu. Naše dozorčí rada uh, Trustees a odstartovali jsme takovou strategickou reflexi s zaměřeným na tři záležitosti. Za prvé hrozba globalizace, za druhé, jak zůstat relevantní a za třetí, co pro nás bude znamenat technologie. Několik poznámek každému tomuto bodu. My všichni e, vidíme, jak e, nedávno se projevil e, silný trend protiglobalizační. Oblast standard byla méně zasažena než mnoho dalších norem, ale i tak je důležité se zaměřit na to, abychom navazovali na úspěchy z, z uplynulých let. Rozvoj technologie rozhodně se nezastaví, také e, volný tok mezinárodního e, kapitálu bude postupovat i třeba s nějakými překážkami. Chci tedy říci, že bude mnohem důležitější zaručit eh, úlohu eh, norem. Bude tady stále větší eh, požadavek na transparentnost, odpovědnost a efektivitu. Ten druhý bod se týká relevantnosti. IFRS mají zásadní úlohu ve finančním výkaznictví. My víme, že investoři chtějí, se chtějí dozvědět více nezajímá je jenom návratnost, ale zajímá je dopad jejich aktivit na jiné oblasti. A zajímá je, samozřejmě i dlouhodobý finanční dopad, takže udržitelnost eh, společnosti, ekologický dopad, jaká dlouhodobá rizika eh, stojí před společností, do níž chtějí investovat, zajímá je, jak eh, vlastně mají eh, rozvíjet takzvané ESG, e, e, e to znamená eh, ekologické, sociální a správní principy. Dále technologie, o níž už jsme hovořili v roce 2000 zde v Evropském parlamentu mnohokrát. Technologie mění způsob, jak pracujeme, jak organizujeme své činnosti a v té oblasti norem stále více regulátorů ve světě eh, schvalují eh, elektronické podávání výkazů a IFRS eh, k tomu přispívá, protože poskytuje vysoce kvalitní elektronickou finanční klasifikaci. Otázka tedy je, kolik informací investoři potřebují, co se týče standard IFRS, kolik, jaký objem dat vlastně potřebují, jsem si jist, že zásadní úloha standard IFRS se nijak nezmenší a je potřeba se tomu věnovat. Co se týče naší nadace, až se digitalizace stane skutečností, tak eh, i nadace IFRS provede svou vlastní digitální transformaci. My jsme už začali eh, měnit interní systémy a sledujeme digitální zkušenost a tu také chceme nabídnout našim zákazníkům. Děkuji, pane předsedo, a těším se na spolupráci i v budoucnu. Děkuji, pane eh, Kanene a teď dám slovo panu Hagar Worstovi. Děkuji, pane předsedo. V zájmu času budu hovořit e, stručně jenom o IFRS 17, znamená pojišťovacích standardách a dalších, dalším tématu. Možná můžeme přejít na sedmý slide, který nám ukazuje že EFR 17 eh, je opravdu eh, priorita eh, pro globální komunitu regulátorů, zejména v dobách ultranízkých úrokových sazeb, které hodně tlačí na podnikatelské modely pojišťoven. IFRS 17 mm, nebo v jeho očekávání této normy už eh, pojišťovny pojišťují, eh, eh, tedy posilují své kapitálové zásoby nejenom v Koreji, ale i v Evropě. Má to přinést větší transparentnost a větší finanční stabilitu do systému. Tady na osmém slajdu vidíte, na čem pracujeme v implementační fázi. Přes 20 témat už bylo tedy Eh, identifikováno. A my tu změnu chceme provést tak, aby eh, nenarušila eh, celý ten implementační proces, tak aby kvalita toho standardu zůstala zaručena. Mezi těmito 20 problémy bylo šest problémů, na které poukázal PIFRIC a jiné odborné organizace. V několika posledních měsících jsme se rozhodli provést eh, šest měn ve standardu a z toho pět řečník mluví mimo mikrofon. Eh, mělo být eh, co nejmenších a, měli jsme, a vyjasnili jsme tedy s celým odvětvím, kam to směřuje. Jde o snížení nákladů, například u prezentace v rozvah nebo u smíšených produktů. Nicméně je nám jasné, že tohle bylo už eh, všechno v poměrně eh, přísném harmonogramu a tak jsme se eh, rozhodli to přesunout z roku 2021 na rok 2022, aby se to stihlo. I když řada pojišťoven chtěla více čas a říkala by vám to, tak některé pojišťovny řekly, že byly rády, že se to příliš neodkládá, protože chtějí aby se to udělalo, když už je to rozjeté, protože čím víc se to odkládá, tím je to nákladnější. A teď eh, několik eh, slušných eh, slov ohledně ISBS a výkaznictví, finanční výkaznictví a potom také výkaznictví po jednotlivých zemích, což je vaše oblíbené téma. Já už jsem vám říkal k tomu prohlášení, k tomu komentáři managementu. To je víceméně eh, takový pokyn k tomu, jak napsat výroční zprávu. Do výroční zprávy toho můžete napsat spoustu o problémech, které jsou finančně irrelevantní, nebo relevantní, ale nehodí se do eh, finančního výkazu, jako můžete popsat eh, svůj model podnikání a informace do, o, budouc- o budoucnosti, vaše předpovědi. Je jasné, že tady je stále více otázek eh, udržitelnosti, jakože klimatické změny můžou mít dlouhodobé finanční eh, dopady na finanční eh, odvětví, pokud pracujete například v důlním průmyslu ve výrobě automobilů a tak dále, tak tam můžou klimatické změny vás zásadně ovlivnit. Když se to nepostihne dostatečně ve finančním výkazu, tak právě tento komentář managementu je dobré místo, kde o tom hovořit a proto jsme se eh, rozhodli eh, takhle eh, to tady upravit. Potom také mm, strategie rizikové, ty také mohou zásadně ovlivnit dlouhodobou finanční stabilitu firmy a to je také hodné popsat v tom výročním prohlášení. A teď něco k otázce prohlášení nebo eh, zpráv pro jednotlivé země. Já už jsem posledně slíbil, že přeskoumáme, eh, jak se k tomu postavit. Čili eh, výkaznictví po jednotlivých zemí a monitorovací zpráva. Bavili jsme se o tom už několikrát a také s vámi i s OECD. A my jsme se k tomu stavili tak, že, jak už jsem tady říkal, že si myslíme, že neexistuje tady přímá a jasná vazba mezi eh, IFRS a těmito zprávami pro jednotlivé země, tak aby to dávalo smysl, protože ty zprávy pro jednotlivé země by musely eh, obsahovat eh, podrobné informace o transferových cenách a to je opravdu něco mimo finanční výkazy podle nás. Také věci jako že definice výnosů ze strany OECD je něco jiného než naše, investice, než naše definice a mohlo by to mást investory. Nicméně, eh, my jsme si mysleli, že tady ten manažerský komentář, eh, který eh, poskytne určité pokyny, například k popisu rizikových strategií, by mohl poskytnout určitou vazbu mezi těmito zprávami pro jednotlivé země, podobně i jako reaguje na výkazy ESG. i když my ty standardy sami nepíšeme. A také můžeme eh, poskytnout technickou pomoc OECD, eh, když bude chtít, a už eh, s nimi vlastně vezeme o tom debatu. My jsme se velice pěkně vyměnili názory s tou monitorovací komisí. Její názory byly poměrně rozmanité nebylo přijato formální stanovisko, ale myslím, že jsme se aspoň vysvětlili se argumenty. Teď si myslím, že jsme spokojeni s naším stanoviskem, to znamená, že se nebudeme zapojovat do zpráv pro jednotlivé země, a, ale budeme vytvářet ten komentář, nebo tedy ty, ty, ty pokyny pro vytváření komentářů k například rizikovým korporátním strategiím a budeme se tedy napojovat na standardy OECD tam, kde to bude možné, nebo budeme spolupracovat. Děkuji, pane předsedo, toť úvodem. Děkuji vám za užitečné a zajímavé prezentace. A teď příspěvky našich poslanců, je pan Stolojan. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu Huchorfostovi, eh, bývalému eh, předsedovi eh, panu, tedy nadace Sb panu Pradovi za spolupráci v posledních měsících. My spolupracujeme na důležitých milnicích pro IFRS, jako je leasing, bankovní finanční nástroje, pojišťovny, pojistné smlouvy. A já si myslím, že Oba odvádíte dobrou práci a doufám, že eh, za příštího volebního eh, období parlamentu Ekon se eh, rozhodne zachovat tento stálý pracovní tým k problematice IFRS. Když to říkám, hm, tak bych rád poukázal na několik otázek. Ta první samozřejmě jsou pojistné smlouvy. Jak víte, eh, dostali jsme několik dopisů od pojišťoven, eh, zejména od tzv. vzájemných pojišťoven, eh, které stále nejsou spokojené s tím řešením, o kterém jste právě hovořil. A já se chci zeptat, jak chcete postupovat, abyste vyřešil to, nač poukazují ty vzájemné pojišťovny. A potom jste tady hovořil o, o rozdílu mezi eh, standardy finančního výkaznictví a těmi dalšími eh, věcmi, které se řeší hodně v parlamentu i ve firmách, například u eh, ekologického eh, sociálního eh, řízení a, a zprávy. Já si myslím, že finanční výkaznictví bychom neměli směšovat s jinými věcmi, ale rád bych eh, se dověděl, jak to vidíte vy. To vykazování ESG. A potom se ještě ptám, a, eh, a, eh, se, se zeptám na technologické firmy. Co máte na programu, zejména pokud jde o nehmotná aktiva, která mají v rozvahách tyto firmy. Jestli tam vůbec o něčem takovém uvažujete. A samozřejmě děkuji eh, za eh, veškerou společnou práci, kterou jsme spolu uvedli. Tak pane Stolojane, já vám děkuji za eh, dotazy. My jsme s vámi také velice eh, eh, dobře spolupracovali v posledních letech. Nebylo to vždycky snadné, ta debata, ale každopádně ta komunikace byla velice otevřená a přímá. Napomohl jste nám dosáhnout nějakých výsledků. Já vím, že se parlament sám rozhodl, ale myslím si, že eh, spolupráce s tím permanentním týmem IFRS byla velice plodná a doufám, že bude možné v tom do budoucna pokračovat. Pokud je o pojistné smlouvy, já jsem nevěděl, že by tady vzájemné pojišťovny měly nějaký s tím problém, o co to asi týká vlastního jmění. Já si ty informace eh, tedy vezmu sebou a požádám zaměstnance, aby se na to podívali. Potom ještě další eh, finanční informace k, eh, nehmotném, k nehmotným aktivům. Já už jsem říkal, že my samozřejmě nejsme normotvůrce eh, pro otázky eh, udržitelnosti. Na no to je třeba i jiná odbornost a spousta jiných organizací tohle už dělá. Příliš mnoho. A kdybychom k tomu ještě přidali tu naší, tak by to asi nebylo užitečné. Nicméně je mi jasné, jak otázky, eh, zejména jako otázky životního prostředí, o kterých jsem hovořil eh, úvodem, mohou být velice finančně relevantní pro finanční udržitelnost a udržitelnost, eh, tedy budoucnost a udržitelnost firmy. To asi eh, dostatečně finanční výkaz nezachytí, ale firmy by tomu měly věnovat pozornost v tom komentáři managementu. Takže je tady tak trochu pře, překryv mezi výkazem o udržitelnosti a výkazem eh, finančním. Tam, eh, kde se to týká toho eh, finanční, té finanční stránky, tak by to investoři měli vědět. A proto by to v, té, v tom výkazu mělo být. Pokud chce firma podat zprávu o nebezpečích klimatických změn pro firmu, tak se může podívat na výsledky práce eh, skupiny pro eh, mm, tyto záležitosti a zařadit to ke svému komentáři. Právě ten komentář managementu je také eh, vhodné místo k popisu těch nehmotných aktiv firmy. Tyhle firmy mají často spoustu hotovosti, ale nevyrábějí ty produkty, víc už to na, rozvaze nemají, mají technologii a know-how. A Pravděpodobně eh, úplně eh, se to nikdy eh, nedá napsat plně do toho finančního výkazu, protože tam jde o to v poctivé ocenění na entou a proto to tam nikdy nebude jako tvrdé číslo, ale takový komentář vedení nebo managementu by měl vysvětlovat, v čem spočívá technologický náskok firmy a jakou má přibližnou hodnotu. Čili eh, tady právě to eh, prohlášení managementu docela jistě pomůže. Děkuji. A také bych rád poděkoval panu Stolojanovi a všem ostatním členům ze stálého pracovního týmu. Já si myslím, že tento subjekt by měl dále pracovat i v následujícím mandátu. Je důležité, aby parlament měl stálý tým, který je věnován, nebo který se věnuje práci na tomto tématu. A bylo to užitečné a nápomocné. Také jsme vedli velmi dobrý dialog. Pervanč Perez. Děkuji za frakci socialistů a demokratů a jako členka pracovní skupiny výboru Ekon. Také děkuji našemu kolegovi Stolojanovi za vedení této skupiny a jsem velmi ráda, že vidím pana Likanina na této nové pozici. Je to skutečně klíčová pozice, kde spolupráce s Evropským parlamentem, který on velmi dobře zná, je velmi dobře správná tedy velmi důležitá. Co se tedy říkalo o tom modelu pojišťoven a vzájemných pojišťoven, na to se prosím opravdu podívejte. Máme tento problém a musíme k němu přistupovat velmi seriózně. Je mi trošku líto to, co říkáte ohledně výkaznictví country by country, protože tady máme skutečný rozpor. Měli bychom se dohodnout s OECD jak se ty věci budou organizovat, ale naše politické přesvědčení, a jsme zde proto, abychom také vás o tom informovali, myslíme si, že pokud tato záležitost bude zablokována na radě, tak i přesto je základním nástrojem k dobré zprávě fiskality a daňových záležitostí, což potřebujeme jak v Evropské unii, tak i vně. Takže tady je to trošičku problém. Základní bod, ke kterému bych se ráda vyjádřila, je to, co bude následovat po High Level Expert Group a jaký bude další vývoj v Evropě, pokud jde o zohlednění nefinančních kritérií ve výkaznictví podniků. Jak to všechno pořešíme, protože vy říkáte, že to není rozhodující ve fungování podniku, Vezměte si třeba pojišťovnictví, které je nejvíce vystaveno. Pro pojišťovny fakt, že se vezme v úvahu to, co je to stranded asset, anebo klimatické riziko, to je podle mě součástí core business těchto společností, tohoto druhu společností. Já si myslím, že nemůžeme příliš daleko odkládat začlenění toho všeho do našeho uvažování a do povinnosti výkaznictví těchto podniků. O to více, když se dívám na závěry, tak eh, pokud Evropa bude v těchto otázkách postupovat rychleji než mezinárodní společenství, například když eh, přijme povinné začlenování těchto informací, tak bychom měli být schopni jako Evropská unie vést v této oblasti. Měli bychom mít karm in. Předtím jsme dělali pouze karm out, takže jsme toho nezneužili, ale tato možnost tady je. Já vím, že vy určitě řeknete ne, protože jsou tady mezinárodní normy a tak dále, ale pokud ostatní nebudou postupovat dost rychle, aby do toho začlenili riziko pro ekonomiku a pro finanční trhy těch takzvaných stranded asset, tak je nutné, aby se pohnul někdo jiný. A navážu na debatu, kterou vedeme v Evropské unii. Pokud všichni nechtějí postupovat stejnou rychlostí, tak musíme někomu dovolit, aby šel příkladem. A dovolte nám udělat Karvin. Um, tak pokud jde o ty výkazy country by country a o to, že jsem slíbil, že o tom pohovořím změnovou radou a to skutečně udělá. Já jsem také hovořil s OECD a práce s OECD na mě udělala velký dojem, jak daleko zašla ta dohoda i na mezinárodním poli. Já si myslím, že je to nejlepší příležitost. Já jsem přesvědčen, stejně jako OECD, že výkazy za jednotlivé země, když jsou prezentovány izolovaně, mohou být velmi zavádějící. Musíte se na to dívat eh, komplexně také z informací o transferových cenách. Já si myslím, že ta cesta, kterou zvolila OECD, je nejlepší, jak postoupit vpřed je to nejlepší příležitost na globální úrovni. Takže toto by bylo mé doporučení. Já samozřejmě nechci odmítat zodpovědnost, ale myslím si opravdu, že toto je nejlepší způsob. Výkazy o udržitelnosti. Evropa nepotřebuje žádný karvin, aby to dělala, protože je to přímo v naší zodpovědnosti. A Evropa, pokud se rozhodne, že udělá Karvin, tak přijme legislativu, aby to bylo možné. Ale tady, pokud je o udržitelnost, Evropa může v podstatě dělat, co chce. Vzpomínáte si, my jsme měli debatu o přijetí standardu IFRS. Věděli jsme, že to bude mít dopad na dlouhodobé investice, což přesně souvisí s tou otázkou udržitelného rozvoje. A celá logika toho, co jsme říkali před přijetím IFRS 19, že to bude mít dopad na dlouhodobé investice. Pouze vysíláme nějaké signály, ale Eh, nakonec máme IASB, která dokládá to, co jsme říkali, takže to není úplně odkloněno od implementace IFRS, ale tady hovoříme pouze o finančních výkazech a já souhlasím s tím, že pořád ještě jsou zde nějaké nejasnosti, ale ano, souhlasím v tom s vámi, že pokud byste toto chtěli změnit, tak byste museli mít Carvin anebo počkat eh, na naše indikace, což by mohlo být lepší. To, co říkáte o pojišťovnách, je velmi zajímavé. Podle mě je pojišťovnictví extrémně vystaveno klimatickým změnám. Je to skutečná hrozba teď, ale základ toho standardu, který jsme vyvinuli spočívá v tom, že se dívá do budoucnosti, aby odhadoval budoucí cash flow a zahrnuje, zahrnuje takové věci, jako jsou právě klimatické změny. Takže si myslím, že ty naše finanční standardy, tak jak jsme je vyvinuli, už teď nutí pojišťovny, aby to brali v úvahu. Vy to berete v úvahu ve smyslu toho, za co musí platit, ale neberete to v úvahu, když investují svá aktiva. Ano, to je pravda. To by nebylo tedy součástí našich standardů? Ale zda se překrývá výkaz o udržitelnosti, který nechceme dělat, protože to jsou jiné dimenze, ale to, co se překrývá z těch finančních výkazů a výkazů o udržitelnosti, tak to nastává ve chvíli, kdy máme širší finanční výkaznictví a to je pro pojišťovny už v této chvíli velmi důležité a i finančně se to projevuje. Je to i v těch finančních výkazech vidět. Děkuji. EKR tady nemá řečníka, takže Alde. Děkuji. Vzhledem k tomu, že máme tlumočení, budu mluvit německy, takže si nasaďte sluchátka. Pan eh, Likanen nám na začátku ukázal, že 87% eh, světa už používá IFRS. Já vím, že když jsem přišel v roce 2004 do parlamentu, tehdejší generální eh, tajemník mi říkal, že jenom otázkou několika měsíců a i USA se připojí k eh, zemím, které budou eh, používat IFRS. Zatím víme, že uběhlo 15 let a Spojené státy ho stále nepoužívají a Čína také ne. A proto se ptám, eh, když dvě nejdůležitější hospodářské mocnosti světa a nepoužívají IFRS, není tak trochu iluze si představovat, že opravdu za nedlouho budeme mít jednotné standardy? Za druhé, v tuto chvíli eh, tady řešíme otázku eh, zacházení s takzvanými digitálními podniky, zejména digitálními podniky F eh, ze Silicon Valley, které jsou globálně rozkročené a obchodují jsou tak trochu amerického původu, ale nepůsobí, nepůsobí doma v RS a nevíme, jestli svá čísla a výsledky vydávají tak, abychom je mohli příslušně eh, zdanit. Co tady můžeme udělat? Stačí eh, ty možnosti IFRS tak, abychom eh, mohli postihnout jejich výkony tak, abychom je mohli patřičným způsobem zdanit to komise chce eh, zavadit, eh, eh, zavést daň z digitálních služeb, ale to je něco takového nouzového, protože při danění obratu vlastně, místo danění obratu bychom měli vlastně danit zisky. Za třetí, je celá řada politických frakcí, které říkají, že eh, výkon národního hospodářství nelze posuzovat jenom eh, hrubým sociálním produktem, ale jsou i jiné eh, faktory, které je třeba zohlednit, víceméně kvalitativní faktory. Když, nebo jestli jsou jejich úvahy správné, tak je tady otázka, jestli tohle mohou podniky a měly by podniky také uplatňovat. A já se ptám, jestli IFRS uvažuje o rozšíření kritérií aby eh, výkon podniku nad rámec tu čistě, eh, té čistě, eh, kvantitativ, toho čistě kvantitativního čistého hospodářského výsledku se ještě popsal. A k tomu se pojí ještě takzvané virtuální měny Bitcoin, Bitcoin a tak dále. Jaké možnosti má IFRS takovéhle obchody, které provádějí podniky, přiměřeně eh, zobrazit. Děkuji. Já myslím, že kolega, který pracuje s účetnicím, takže na to může odpovědět. Amerika, Čína, všechny ty vaše otázky jsou oprávněné. Když jsem citoval Paula Volka z roku 2002, tak to byla samozřejmě dřívější fáze vývoje, optimistická. Ještě se o Brexitu nehovořilo, bohužel se to tedy neuplatnilo, nicméně musíme se dívat na svět z pozitivní stránky. Společnosti v Evropě dělají finanční výkazy a mohou využívat také americkou burzu a také taxonomii, kterou vytvořila IASP tady v Evropě. Takže jsou zde pozitivní společné prvky. V každém případě mohlo by to být lepší, nicméně vezměme v úvahu tu pozitivní stránku. Čína. Já nesleduji čínské partnery dlouhodobě, nicméně viděl jsem, že se do toho teď více zapojují. Někteří se řídí čínskými standardy a jiní zase standardy z Hongkongu a nejsou zase tolik odlišné. Když bude ohrožena globalizace, budeme se snažit držet toho, čeho jsme dosáhli. Takže by to mohlo být jedno území, kde bychom mohli pozorovat další pokrok. Ale pokud jde o virtuální měny, tak tady může lépe odpovědět eh, Hans Hogevorst. Ještě jedno doplnění k Číně ty společnosti, které dělají dvojí výkaznictví v Hongkongu, tak 200 z nich mají stejné výsledky. Takže ta čínská mezera je velmi blízko k IFRS, takže my je považujeme za část naší rodiny, jsou do toho skutečně velmi zapojeni. Digitální měny. Jak víte, průměrný časový cyklus na vytvoření standardu je pět let a než bychom dokončili standard pro digitální měny, tak eh, by se mohlo stát, že mezi tím zmizí. Protože k tomu teď zjevně dochází. A efekt toho, že vytváříte standardy, je ten, že téměř legitimizujete tento trh eh, a na tomto trhu se děje spousta věcí, které nejsou v pořádku. Takže z těchto dvou důvodů eh, jsme se zatím drželi zpátky. A konečně rozhodli jsme se, že požádáme náš interpretační výbor, aby dal alespoň taková vodítka společnostem, eh, jak postupovat v otázkách virtuálních měn, alespoň tedy takové obecné vodítko. Já jsem úplně nepochopil tu eh, prostřední otázku, že bychom měli dělat více, pokud jde o obrat eh, a příjem. My děláme mnohem více, pokud jde o provozní výsledek a EBIT, eh, abychom mohli sledovat čemu ve světě dochází, jak se vytváří to, že se uzavírá ta mezera. Doufám, že jsem tedy tímto zodpověděl váš dotaz. Děkuji. Myslel jsem tedy, že se hlásí pan Urtasun. Máme tady zelené. Členy jiných frakcí tady nevidím, takže pokud nemáte žádné otázky do Catch the Eye, tak myslím, že to tím můžeme uzavřít. Já vám děkuji za tuto velmi živou výměnu názoru, velmi užitečnou. Jak jsem říkal, budeme pokračovat. Tento výbor a ti z nás, kteří tady budou, budou určitě pokračovat v tomto dialogu s vámi. A jak jsme dnes viděli, je zde spousta extrémně relevantních bodů o kterých budeme muset diskutovat. Možná máme nějaké rozdílné názory, pokud jde o výkazy za jednotlivé země, ale to tu diskuzi dělá ještě zajímavější. Děkuji vám za vaši skvělou práci a za spolupráci s Evropským parlamentem. Děkuji. Dear colleagues, Dear colleagues, may I ask you... Vážení kolegové, prosím, posaďte se. postupme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. Začneme s našimi slyšeními. Nejprve veřejné slyšení s navrženým kandidátem na pozici člena Jednotné rady pro řešení krizí. Dovolte mi, abych přivítal pana Sebastiana Laviola. Vítám vás v Evropském parlamentu. Jak víte, eh, zvažujeme návrh komise na zaplnění místa v jednotné řadě, radě pro řešení krizí, které vzniklo eh, odstoupením pana Maura Grandeho. A já tedy vítám kandidáta navrženého komisí, to je pan Sebastián Laviola. Vážení kolegové, prosím o ticho členové pracovní skupiny bankovní unii eh, uspořádali neformální slyšení eh, in camera 15. ledna s panem Laviolou, poté co byl vybrán komisí. A teď eh, tedy máme veřejné slyšení, to je důležité, protože to podtrhuje odpovědnost jednak poslanců parlamentu i Eh, členů této rady za rozhodnutí schválit či neschválit eh, komisí preferovaného kandidáta. A také odpovědnost za uzavření tohoto procesu, to znamená formálními i neformálními debatami tohoto kandidáta s komisí. Myslím, že jste dostali kopii životopisu pana Lavioli a Pane Laviolo, vy teď dostanete slovo eh, na úvodní projev. Děkuji vám. Pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, eh, je mi velikou ctí být pozván na toto slyšení na jmenování člena Jednotné rady pro řešení krizí. Nejprve bych vás rád informoval o mých pracovních zkušenostech a také proč se hlásím na toto místo. Já jsem centrálním ředitelem italské centrální banky od roku 2012. Pracuje na stálém zastoupení eh, Itálie v EU, pracuje na bankovním projektu. Mám eh, bohaté zkušenosti s bankovnictvím a financemi. Předtím, než jsem začal pracovat v Bruselu, celé pracovní období jsem se zabýval na domácí i mezinárodní scéně bankovnictvím a financím. Byl jsem <clears throat> členem mezinárodní skupiny pro dozor nad bankami od roku 1991 do roku 2012. Eh, velice rád bych poskytl manažerské a odborné zkušenosti pro tuto práci. Eh, rada pro eh, řešení, pro řešení krizí byla nezbytná v Evropě a práci, kterou odvedla, již je úctyhodná. Ku příkladu pracuje se na eh, dokončení plánu eh, řešení krizí všech bank. Eh, rada navazuje na práci již dokončenou. Plné rozvinutí těchto politik a práce na dalších cílech je také důležitá. Provádíme analytickou a politickou práci, zabýváme se překážkami eh, řešení problémů, spolupracujeme i eh, s ostatními podobnými orgány, včetně těchto orgánů v neevropských zemích a naše zkušenosti i po Brexitu možná budou ještě relevantnější. Po zkušenosti s první bankovní krizí eh, jsme eh, byli schopni zlepšit bankovní rámec a v plánování naší práce je nezbytné eh, vypracovávat mechanismy, které jsou dostatečně velké a dostatečně pružné, aby naplňovaly rezoluci nebo strategii řešení problému poskytujeme odborné vstupy, aby bylo možné naplňovat eh, rozhodnutí Eurosummitu loni v prosincu a také jsme byli eh, požádáni, abychom poskytovali technickou odbornou poradu komisi, eh, i co se týče eventuálního backstopu fondu pro mm, radě pro eh, jednotné řešení problémů. Eh, velkým problémem je nedostatek, eh, nedostatek jednotného režimu likvidace v Evropě. Hodnocení, hodnocení úvěrové schopnosti je tak mnohem náročnější pro jednotlivé banky, bankovní skupiny. Měli bychom podle mého názoru v Evropě zvážit společný eh, režim insolvencí, ku příkladu vytvoření správního nástroje pro likvidaci bank, tak jak to navrhl MF, MMF. Kdyby vznikla legislativní příležitost, mohli bychom eh, poskytnout politickou podporu komisi a poukázat na eh, oblasti, kde eh, sjednocování by bylo účelné a mohli bychom k tomu poskytnout nezbytnou radu. Budeme se také podílet na naplnění těchto výše uvedených úkolů, rozhodování v rámci rady, řešení přípravy plánu na řešení problémů a víceletý finanční plán. Budeme koordinovat rozvoj politických not a příruček eh, pro vnitrostátní bankovní orgány a budeme také spolupracovat s, orgán, s podobným orgánem eh, v jiných zemích. Domnívám se, že eh, moje kvalifikace do velké míry eh, souhlasí nebo odpovídá těm požadovaným úkolům a zkušenosti, které jsem nabil, schopnost schopnost eh, eh, dále eh, absorbovat technické poznatky, účast v mezinárodních výborech, často v roli předsedy, byla nezbytná pro vypracování nezbytných dovedností při, při řešení problémů i mezi vnitrostátními orgány. Práce v soukromém sektoru, odpovídající tedy zkušenosti a a e, také se nebojím vzít na sebe odpovědnost. Co se týče nové legislativy a bankovní unii, rád bych měl příležitost přispět k, jejímu, k její realizaci. Byl bych, e, bylo, bylo by mi ctí přispět e, ke skutečně evropské kultuře v dobře fungující bankovní unii. To je podle mého názoru stejně důležité jako realizace jednotné měny. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Lavialo, za vaši prezentaci. A teď začneme s otázkami od poslanců. Nejprve Markus Ferber. Děkuji. Já budu mluvit německy. Ale protože, protože, protože máme tuto možnost eh, na rozdíl na rozdíl eh, od těch neformálních eh, slyšení. Nevím, jestli mě slyší, mluvím německy, nevím, jestli už mi rozumíte, jestli vám jde tlumočení do sluchátek. Raz, dva, tři, říká řečník. Angličtina je na uh, kanálu 2 a italština na čtyřce, říká řečník. Ça marche maintenant OK. Jetzt kann ich Deutsch reden. Že mohu, mohu mluvit německy? Dobře, děkuji, pane Laviolo. Jsem rád, že dnes máme příležitost s vámi vyměnit konkrétní myšlenky, názory. Během několika uplynulých měsíců došlo několika případů, kdy bylo potřeba banky zachránit. Veneto Populare, pan Banka Populare de Vicenza, několik eh, pomocí peněz eh, bankovních, eh, peněz daňových poplatníků a podle tedy všech pravidel by to tak nemělo být, aby daňoví poplatníci museli platit dluhy bank. A doslechl jsem se, že bylo, byly porušen duch těchto principů. Eh, co to způsobilo? Eh, eh, došlo k nějakým nekonzistencím v, aplik- v aplikaci tohoto režimu a jestli ano, tak co proti tomu dělat? A druhá otázka. Kde vidíte v současné době největší problémy ve stabilitě bankovního odvětví v Evropské unii? Kde je potřeba věci zlepšit a jak? To jsou stručně tedy mé otázky na vás. Já zopakuji otázky, jestli jsem jim dobře porozuměl. Myslím, že nejprve vás zajímalo, jestli v těch různých e, krizových případech e, došlo k nějakému porušení ducha e, rámce řešení krizí bankovní unie a za druhé, kde je možné zlepšit bankovní sektor. Je to tak. Děkuji. Myslím, že jsme zaznamenali několik zkušeností z případy krizí v Evropě v uplynulých letech a jenom jeden případ skutečného vyřešení podle pravomocí eh, tedy eh, SRB, což je Banko Populare. V jiných případech eh, tam byla obezřetností kapitalizace v případě MPS a potom likvidace, to se týkalo Beneto Bank. Chci říci, že všechny tyto případy eh, pravidla nebyla respektována, takže tady nelze hovořit o porušení nařízení, ale na co vy narážíte, eh, na toho ducha. To znamená, jestli v některých případech bylo možné tu situaci řídit jinak. Za prvé musím říci, že tam byl problém přechodu ta legislativa je nová a začala se teprve aplikovat. To byly ty první případy. Za druhé uvedu příklad. V případě Veneto Bank tam byl rozdíl mezi hodnocením SRB a národní a evropské úrovni eh, testu veřejného zájmu a hodnocení vnitrostátní eh, orgánů, hodnocení finanční stability a e, dopadu na vnitrostátní ekonomiku ze strany vnitrostátních orgánů. To je v souladu e, s právní úpravou. Ta právní úprava byla schválena komisí, protože tady byl proto důvod. Bylo možné postupovat jinak, a nebo bychom mohli přehodnotit tyto rozdíly hodnocení veřejného zájmu na rozdíl od vnitrostátního místní, vnitrostátní místní úrovně a evropské úrovně. Ano, o tom lze uvažovat. A je potřeba to v budoucnu ještě hodnotit. A dále v tomto případě také padla otázka, že je tady rozdíl mezi hierarchii věřitelů, kteří vlastně zaplatí ten účet v případě řešení a kdo eh, tedy zaplatí ten účet v likvidaci s pomocí. Eh, tam eh, velcí věřitelé neměli v tom druhém případě zájem, v tom druhém případě by bývali zájem měli. A takže i o tom je třeba uvažovat. Já nechci nezbytně říci, že ty dvě oblasti je potřeba sjednotit, ale ku příkladu SRB, předseda SRB, eh, vlastně podpořil eh, své argumenty mm, a druhá strana také. Byly problémy hierarchie. Ku příkladu, v případě Banco Popular eh, my jsme zjistili, že nám vlastně chybí rámec pro financování během řešení. I když to řešení problému proběhne dobře, tak je problém, že bance trvá, než si znovu získá důvěru trhu, když nemá pojišťovací prostředky. Takže nemá nikoho, kdo by jí poskytl likviditu. Může to být eh, SRF, ale eh, to je dobré pro velkou banku, pro středně velkou nebo malou banku. Toto není k dispozici. Tam je zapotřebí jiný aktér a na to jsme přišli v řadě oblastí. Většinou to bývá centrální banka, ale samozřejmě se zárukou. Teď probíhá debata, kdo by v takovém případě měl poskytnout záruku. A druhá otázka, stabilita bankovního sektoru, jak ji zlepšit. Myslím, že evropské banky po krizi udělali mnoho práce, co se týče navýšení kapitálu a úrovní likvidity jsou mnohem eh, stabilnější a odolnější, než když začala krize. Co já vidím jako problém, který bychom teď měli řešit, je zaprvé, měli bychom pokračovat eh, v práci na těch eh, aktivech zděděných, ku příkladu, to je třeba velký problém v Itálii z roku 2015, to nám ještě zbývá dopracovat, ale pak jsou ještě další rizika, která vykukují. Také e, jsou způsobována obchodním protekcionismem a geopolitickou nejistotou. A to je vlastně trh finančních trhů. Ty jsou stále vyšší. E, kde lze věci zlepšit, Eh, zlepšit eh, by se měla ziskovost bank a nadměrná kapacita, kterou stále ještě mají. Takže lepší efektivita obchodních modelů bank je nezbytná, aby banky přežily do budoucna. Děkuji, Parvanš Beres. No, sorry. sorry. Ne, omlouvám se, říká předseda Winter. Mr. President, if I may. <laughs> Jestli mohu tedy. Já také eh, položím otázky eh, německy, tak jestli si vezmete sluchátka jako pan Ferber. Prosím. Děkuji, eh, pane Laviolo, za vaše zajímavé vyjádření k tomu, co už bylo vše dokázáno na zajištění bank. Když se podíváme na, tu uplyno, na to uplynulé období, před pěti lety jsme také stáli před eh, evropskými volbami, podobně jako teď. Eh, moje první otázka je taková obecnější. Když se podíváte na pojištění eurozóny, máte sluchátka? Některé ty započaté reformy, které ještě nejsou dopracovány, jsou podle vás prioritou, které jsou ty nejdůležitější, které je potřeba realizovat. A druhá otázka je méně specifická. Vy jste hovořil o tom, že je potřeba zřídit eh, insolvenční mechanismy, ty jsou důležité. Já jsem vlastně nástupnicí pana Vajcekra a eh, také jsem po něm převzala, eh, převzala zprávu společně s případem Swinburne. Eh, jednalo se o nařízení Evropského parlamentu a rady, co se týče, eh, co se týče centrálních protistrán, jejich sanování a tak dále. Chci se vás zeptat, jestli by nebylo důležité zavést jednotný evropský režim, co se týče ukončování a e, sanování e, centrálních evropských e, protistran, aby se zabránilo nějakému centrálnímu pádu takových protistran. Vím, že zatím k tomu není vůle a společně s kolegyní Swinburne bychom se tomu chtěli věnovat, takže by mě zajímal váš názor. Děkuji. Děkuji za ty otázky. Za prvé, eurozóny, eh, eh, reformy naléhavější. Já, se, eh, já budu hovořit jenom, co se týče finančního systému, to je můj obor aktivity a zájmu. Bankovní unie, tedy vznikla, není dokončená, lecos dosáhla, potřebujeme SRF, to je otázka důvěryhodnosti a dobrého jména eh, eh, toho systém Potřebujeme také společný systém, eh, systém vkladů, pojištění vkladů, protože chceme pojistit jednotlivé střadatele, ochránit je před asymetrickými šoky a před tedy úpadky velkých společností. To, to prozatím není dokončeno a jsou tady různé eh, problémy eh, vnitrostátní orgány a i některé velké centrální banky porušují pravidla, takže ještě nemáme integrovaný eh, management kapitálu a likvidity pro ty přeshraniční skupiny a tato nedokončenost nám také zabraňuje v přeshraničních fúzích, která by nám někdy pomohla snížit nadměrnou kapacitu bankovního systému v Evropě. Takže co potřebujeme? Eh, fond, eh, jednotný fond pro řešení problémů, bankovní unii, eh, menší, menší prostor pro vnitrostátní volnost úvahu a potřebujeme jednotný systém řešení eh, krizí, který musí být důvěryhodný. Já jsem hovořil o mechanismech pro insolvenci a mám na mysli především banky, které nejsou do té insolvence. To je důležité, protože to bylo zdůrazněno i v krizi EBLV. To byla eh, lotyšská banka, která eh, která utrpěla úpadek a ta byl tam problém mezi hlavní holdingovou bankou a pobočkou v Lucembursku. Došlo vlastně eh, k autolikvidaci eh, radou banky a na druhé straně pozastavení plateb. Proč? Protože soudní hodnocení eh, vlastně toho neúspěchu bylo jiné, než jak to viděla ECB, která nebere v úvahu jenom současný neúspěch, ale i očekávané problémy likvidity. Takže to podrývá aplikaci některých principů pro ty přeshraniční skupiny. Takže může vzniknout vlastně jiné nakládání dvou různých částí jedné bankovní skupiny. A to je velice obtížná pozice, máme-li máme-li řešit problémy. Pakliže toto řešení není centralizované, protože to ře- různá řešení mohou být různý dopad ve dvou různých zemích. A co se týče vaší otázky zprávy o nařízení a, a, a, a e, ukončování existence CCP. E, podle mě toto ještě nebylo řešeno pokud já vím, je také pravdou, že tady vzniká určitá tenze mezi vnitrostátními orgány, které jsou toho názoru, že vedení eh, centrálních protistran, že to lze centralizovat, pakliže vznikne centralizované řešení. Takže pokud fiskální eh, odpovědnost bude vnitrostátní, tak e, vlastně to vždy bude přinášet tyto potíže. Takže na evropské úrovni chceme jít touto cestou, měli bychom najít nějaké funkční řešení tohoto problému, protože e, v případě e, jednotné rady pro řešení problému tam jsme centralizovali řešení, ale také centralizovali finance. Děkuji. Pan Tremoza za EKR. Pan Tremoza. we have uh, Hello? Hello? OK. OK. Tak doufám, že se dobře slyšíme. Dobrý den, vítejte, pane La Biolo, znovu v Evropském parlamentu. Velmi stručně, mám tři otázky. První se týká toho konceptu too big to fail. Kdy je banka příliš velká na to, aby padla, podle vašeho názoru? V Americe v poslední finanční krizi 70 bank eh, bylo nuceno zavřít. A peníze z programu byly určeny pro životoschopné banky a všechny peníze byly poslány zpátky do rozpočtu. Za druhé, co si myslíte na, o koncentraci bank? V Evropě jsou dvě tendence. Na jihu se zdá, že se upřednostňuje koncepce, kdy máte tři, čtyři, pět velkých bank, není zde prostor pro malé banky, zatímco na severu Evropy jsou stovky malých místních regionálních bank. Co si o to myslíte? A konečně účetní dvůr v lednu řekl, že SRB musí zlepšit eh, svou eh, institucionální nezávislost a své výkaznictví. Děkuji za tyto dotazy. Tak kde je banka příliš velká na to, aby mohla padnout? To je velice obtížná otázka. A nikdo zatím nenalezl přesnou odpověď. Nicméně, to, co se stalo během finanční krize, kdy daňoví poplatníci měli zatáhnout účet, abych tak řekl, se nemá opakovat a proto ehm, byl vytvořen ten eh, rámec pro řešení bankovních krizí, nejdříve eh, v rámci mm, mezinárodní domény bruselským výborem a i ASB, a potom eh, specifičtěji v Evropě. To znamená, mm, znamená to, jestli bude, nebude nikdy příliš velká banka na to, aby padla, tak na to odpověď nemám. Samozřejmě, jsou tady určité pojistky eh, na úrovni eh, toho eh, důvěryhodného odkopu nebo kapitalizace vlastních zdrojů a FB, ale uvědomme si, že když se to vytvářelo, tak to bylo zejména pro takzvané idiosynkratické šoky. A pokud budete mít systémové otřesy, kdy bude vícečetné selhání středně, a velký, středně velkých a velkých bank, tak asi bude třeba pomýšlet na to, co by se mělo stát. A proto zákrok eh, veřejné moci se eh, stále eh, předpokládá v ustanoveních EBRD. pokud je o bankovní koncentraci, vy asi říkáte, že tady máme určitý model ehm, na jihu Evropy oproti severnímu rámci. Já si myslím, takže tady nejde o to, aby Evropa rozhodovala. To, jde, to je na regulačních nebo veřejných orgánech daného státu, aby rozhodli o daném modelu. Banky jsou podnikatele, ty si sami musí eh, především eh, rozhodnout, eh. podle vývoje na finančním trhu. A proto zejména na střední, eh, na, na, na jihu Evropy, který byl eh, zasažen finanční a hospodářskou krizí, tak je zjevné, že je tady trend určité koncentrace. Tak, aby se diverzifikovaly eh, příjmy, aby se zvýšila a depozitní klientela aby se dosáhly úspory v rozsahu a v určitých případech, aby se snížila nadbytečná kapacita pokud eh, tady bude úplný evropský eh, rámec s integrovaným eh, managementem kapitálu a likvidity, jak jsem říkal předtím, tak bychom se asi neměli bavit o rozdílech mezi jedním bankovním modelem a, a, a druhým bankovním modelem v jiné zemi, pokud ty banky mají být evropské. Ale tím nechci říci, že malé banky nejsou užitečné, naopak mohou eh, vyhovět potřebám menší klientely, u které eh, velká banka, o kterou velká banka v určité oblasti nemusí mít zájem, ale je třeba ji obsluhovat. Takže eh, tito vícečetní aktéři, pokud jde o velikost a aktivity, To je nezbytné eh, všude v Evropě. Pokud je o evropský, eh, o zprávu účetního dvůra a o SRB, která uvedla, že informace nebyly řádně zveřejněny, tak já jsem si tu zprávu také četl a pochopil jsem to tak, že SBB eh, řekl, že máme určité informace, které se nepovažují za užitečné a, a u, které, u kterých potřebujeme autorizaci SB. Takže tady toho nemůžu si eh, o mnoho více, než jsem si přečetl. Hmm, tedy odpověď e SRB a tu otázku původní, nebo tu zprávu původní. Pokud je o obecné zlepšení zveřejňování informací a komunikace, tak eh, opět to je eh, z mého pohledu, z externího pohledu, se vší úctou, k tomu, co bylo eh, učiněno i ještě již letos, eh, si myslím, že je tady ještě určitý prostor eh, ke zlepšení, ať už jde o jejich webovou stránku nebo komunikaci s veřejností. Děkuji pan Urtasun za zelené. Děkuji pane Laviolo. Mám několik otázek. Za prvé, sám jste na začátku hovořil o problému přípravy plánu řešení krizí. Všichni víme, eh, že tady máme trochu spoždění. Rád bych se zeptal, jak, si chcete, eh, jak chcete ten proces zrychlit a jak si myslíte, že by ESRB mělo eh, pracovat při přípravě těchto všech plánů? To je první otázka. A druhá se týká ochrany spotřebitele a prodeje aktiv souvisejících s MRL investorům. Jak ochránit drobné střadatele? Při reformě EBR eh, jsme eh, zavedli určitá nová opatření. Eh, žádali jsme o testy vhodnosti a určitý, o, o určitá omezení prodeje do určitých množství. Ale jedna věc, která je poměrně otevřená, je, co se stane v případě špatného prodeje, když ten prodej má být pokryt MRL a, a byl prodán jako něco jiného. Jak tedy eh, chránit eh, v takovýchto konkrétních příkladech? Děkuji vám za dotazy. Čili jak zrychlit ten eh, proces u návrhu plánu řešení krizí. Zase vidím to zvnějšku. Když se dívám na ten víceletý plán práce, tak by se to mělo dokončovat do roku 2020, čili SBI by měla být stabilní v této fázi na konci roku 2020. Sám jsem neposuzoval žádný konkrétní plán řešení krize, protože zatím tu práci nedělám. Ale eh, samozřejmě eh, znám ty zajímavé oblasti. Řekl bych, že je podstatné, aby eh, teď, když se k tomu blížíme, tak u těch méně významných institucí LSI je třeba eh, ještě odvést určitý kus práce. Eh, základní plány byly dokončeny, ale ty důležitější ještě eh, musí být dokončeny. U těch dalších bank, tam teď po ukončení té první vlny je zřejmé, že ten mm, krizový plán je eh, živoucí dílo, protože se mění rizika, mění se modely podnikání a tak dále, takže je to třeba průběžně aktualizovat. To není nic eh, jednorázového a ESB by se měla zaměřovat na eh, problémy nebo na překážky řešitelnosti. Další posuzování, i když to bylo učiněno, a také přenositelnosti kritických funkcí, zejména u eh, přeshraničních eh, skupin, když eh, jsou tam také zapojené orgány, které nejsou v bankovní unii. A potom vytváření bezpečné pozitiky MRL. Samozřejmě za balíčku RRM. Samozřejmě budeme dávat určitý čas eh, podle legislativy eh, k vytvoření těch nezbytných eh, rezerv, aniž bychom vytvořili příliš velkou mezery, mezeru mezi poptávkou a nabídkou, které by se špatně zbavovalo. Pokud jde o ten milný prodej, mis-selling, tam, my tam máme určitá pravidla, ta jsou docela jasná, to nebudu rozvádět. První věc je, že ten retailový investor musí uh, uh, složit tu uh, zkoušku způsobilosti podle MIFID 2. Problém byl přechod mezi MIFIDem 1 a MIFIDem 2. Teď už i v naší zemi ten dohled hovoří mnohem jasnějšími slovy. To, co musí dělat banky, ale i investoři, takže je tady eh, mnohem větší vědomí. A pokud jde o tu hodnost, tak e SRB ve své poslední politice to říká zcela jasně. Nemůžete eh, zakázat eh, investorům retailovým, aby si koupili nadřazený nezajištěný dluh. Všem jde o to, aby jejich vhodnost byla posouzena nejdříve. Pokud přesto dojde k eh, prodeji nepatřičným investorům, tak je třeba to posuzovat případ od případu. Tam o to hm, nejde o to, aby se eh, eh, prodávalo kvůli tomu, aby se nemuselo rekapitalizovat z nízkých zdrojů, ale, ale spíše jde o to posoudit, jak z těchto případů, pokud se prokáže ten prodej nebo investorovi. Nevidím tady někoho za koje, ani za jiné frakce. Takže pokud eh, se nehlásí někdo další, tak to myslím můžeme uzavřít. A prosím, prosím. Eh, pardon, že pár. Eh, Já se omlouvám. Když se podíváme na závěry Evropské rady, tak si můžeme říci, že backstop fondu pro řešení krizí nakonec se vyplyne z Evropského mechanismu stability. A to mě vede k tomu, abych vám položila širší otázku o vývoji Evropského mechanismu stability. Zatím je to mezivládní nástroj. A Fond pro řešení krizí, což je tedy unijní mechanismus bude trochu znečištěn, bych tak řekla, tím spojením s mezivládním mechanismem. Myslíte si, že je to dobré řešení, anebo si myslíte, že to přispívá k myšlence, že výhledově bychom měli skoncovat eh, s mezivládním mechanismem a začít fungovat na unijní úrovni, jak parlament už eh, dlouho říká. Děkuji za tuto otázku. Já odpovím anglicky, i když jsem rozuměl. Ah, yeah, no, yes, yeah, now, yes, yes, sure. I'm uh, sorry. It was uh, a... <laughs> um, I, I will answer in English. Ano, ESM je mezivládní mechanismus. Všichni víme, že byl vytvořen kvůli krizi a fond je evropský. Když říkáte, že ESM bude nakonec uh, řešit backstop, tak dojde k takovému znečištění, jak říkáte, bylo rozhodnuto, že pravidlem je jednomyslnost a když nastanou nějaké naléhavé případy, tak eh, budou eh, respektovány ústavní požadavky ve všech zainteresovaných zemích, ale zároveň je nutno také respektovat eh, naléhavost rozhodnutí. Když se ptáte na můj osobní názor, já si myslím, že když komise předložila svou celkovou reformu eurozóny, tak zde byl také návrh postupně transformovat ESM v evropský mechanismus. A já si myslím, že z dlouhodobého hlediska by to mělo být konečné řešení. Protože pokud eh, třeba Edis pokud jednoho dne uvidíme, že EDIS je sumou národních rozhodnutí, tak to nebude evropský mechanismus. Takže pokud centralizujete zodpovědnost, tak je nutno centralizovat také prostředky. A proto je teď asymetrie mezi tím, co se děje, když banka padne a dojde k likvidaci, někdo na národní úrovni to musí zaplatit a zatím jsou tedy státy, pokud zde nejsou prostředky na posílení této banky, tak se to nestane kvůli velikosti fondu a kvůli tomu, že je to evropský mechanismus. Pokud bude všechno centralizováno, tak i ta zpráva a řízení bude jednodušší. To je tedy moje odpověď. Děkuji. Myslíme si, že se to z dlouhodobého hlediska podaří. Parlament by samozřejmě dal přednost eh, evropskému řešení okamžitě, tak alespoň doufáme, že se budeme ubírat tímto směrem, pokud je o organizaci ESM. SRB je alespoň tedy evropský Děkuji tedy za vaše velmi zajímavé názory. Děkuji. Hi, Brian.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 Let's move to point. Vážení kolegové, teď přistoupíme k bodu 10 na našem pořadu jednání. Jmenování člena výkonné rady Evropské centrální banky. Já zde tedy vítám Filipa Lejna, guvernéra Irské národní banky. Je mi velkým potěšením vás zde přivítat 12. února Rada ECOFIN rozhodla, že doporučí pana Lejna jako člena výkonné rady Evropské centrální banky, kde nahradí od 1. června 2019 pana Prata, který ukončí svůj osmiletý mandát. Kolegové vědí, že není žádným tajemstvím, že máme že jsme měli příležitost vyměnit si názory s panem Lejnem už v minulosti. A tento parlament eh, opravdu velmi pozitivně hodnotil zkušenosti a odbornost pana Lejne. Je pro nás tedy velkým potěšením, že jste byl doporučen ECOFINem. Jsme tedy velmi rádi, vést s vámi toto formální slyšení. Jak víte, je to postup konzultace, jako se všemi členy výkonné rady. A nejdříve dostane tedy slovo pan Lane a potom bude prostor pro otázky. Dobrý den, pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu. Já jsem rád, že mám dnes příležitost eh, k vám pohovořit vzhledem k úloze Evropského parlamentu tím, že ECB je mu odpovědná a zvláště vzhledem k tomu, že jmenujete členy výkonné rady ECB. Já nejprve budu hovořit o mých zkušenostech a motivaci naplnit toto místo a potom budu hovořit o strategii a strukturálních otázkách ECB. Já jsem byl guvernérem Centrální banky Irska od roku 2015, předtím jsem učil ekonomii, především finanční globalizaci a evropskou měnovou integraci. Vzhledem k povaze mé práce, eh, empirická povaha eh, mé práce znamená, že jsem spolupracoval eh, s řadou strategických a politických organizací od poloviny 90. let minulého století, včetně ECB od počátku, Evropskou komisí, Mezinárodním měnovým fondem OECD a řadou dalších organizací. V roce 2001 jsem eh, byl poctěn cenou eh, Bernacer za eh, skvělé přispětí evropské měnové ekonomice. Jak v praxi, tak ve vědecké práci jsem vždy byl za názorem, že silná Evropská unie je nezbytná pro zvládání ekonomické a finanční globalizace. Evropská unie umožnila členským zemím užívat výhody čtyř svobod a také mít silný a jednotný hlas ve zvládání globálních ekonomických a finančních systémů. Měnová unie zvláště má potenciál být účinným mechanismem ke zvládání finanční globalizace. Sdílením společné měny eh, dochází k méně eh, cizoměnovým šokům eh, pro členy eurozóny Přístup eh, k společné centrální bance také eh, představuje důležitou rezervu ve zvládání likvidních šoků. Tím, že se eh, vyloučí v eurozóně měnová rizika a měnové posuny, mohou členské země procházet hlubší ekonomickou a finanční sjednocováním. Reformy po krizi posílily odolnost Evropské měnové unie, i když eh, některé problémy přetrvávají. Já jsem přesvědčen, že Evropská měnová unie je silnou platformou stability a prosperity v Evropě. Tím se řídím ve své práci, včetně eh, přestupu do eh, oblasti centrálního bankovnictví v roce 2015 a v současné době. Teď k několika strategickým a strukturálním otázkám. Primární mandát ECB je poskytnout eurozóně cenovou stabilitu. ECB toto dokazovala velice dobře až do doby krize, ale v nedávných letech si to vyžádalo nekonvenční opatření. Podle mého hodnocení strategie ECB v nedávné době poskytla eh, tu pomoc eh, Eh, k ekonomické eh, obnově, eh, drží inflace, inflační očekávání, eliminuje deflační rizika a také zajišťuje, že inflace se stále přibližuje našemu cíli. Datově závislá povaha této strategie poskytuje flexibilitu přizpůsobovat se změnám v makrofinančním prostředí. Od konce roku 2015 jsem se aktivně podílel na těchto strategických rozhodnutí ta jsou nezbytná pro hodnocení nejrůznějších eh, variant eh, politiky a eh, Rada guvernérů tak mohla činit své rozhodnutí na základě dat a tomu trh dobře rozumí. Mé zkušenosti a vzdělání v kvantitativní makroekonomice mi umožnili být aktivním přispěvatelem v tomto procesu. Co se týče úlohy ECB ve prospěch finanční stability. Ta je zcela zásadní ve zmírňování rizik a ve zvládání krizí eh, v obdobích nestability. Co se týče eh, dohledu na riziky, tady eh, FSR hraje důležitou úlohu a makroobezřetnostní pravomoci jsou zvláště důležité. Máme makroobezřetnostní fórum a makroobezřetnostní bileten a to jsou důležité mechanismy k, pro, eh, k propagaci optimálních postupů eh, v členských státech. Také spolupráce s dalšími institucemi, zvláště ESRB, eh, umožňuje koordinaci makrobezřetnostní politiky v celé Evropě. Já jsem se aktivně účastnil jako současný předseda poradního technického výboru a bývalý předseda eh, poradního vědeckého výboru ESRB. A také jsem vedl zvla- tři zvláštní projekty pro ESRB, eh, pracovní skupinu na vysoké úrovni pro eh, bezpečná aktiva, makrobezřetnostní politiku, která se zabývá nízkými úroky a ještě další. Eh, v mé současné funkci Centrální banky Irska, my jsme vnitrostátní makroobezřetnostní eh, eh, orgán. Měl jsem hlavní odpovědnost pro zanastavování makroobezřetnostních opatření, jako jsou kapitálové rezervy proti, proti, proticyklické kapitálové rezervy a další nástroje. Mám hluboké zkušenosti v této oblasti. A co se týče dohledu, úloha SSM z mého hlediska je velice důležitá, protože poskytuje eh, rovné podmínky v celé eurozóně a rozhodování je izolováno od vnitrostátních politických problémů ta do, je důležitá, aby ta práce dohledu byla oddělena od eh, těch ostatních funkcí centrální bankovnictví, ale je nezbytné pomocí vysoce strukturovaných mechanismů propojit obě dvě tyto činnosti. Eh, ta situace se bude dále vyvíjet a celá ta konfigurace bankovní unie mezi SSM, eh, směrnicí pro Eh, řešení sporů, budeme svědky dalšího vývoje a tam by postupně eh, mělo také přijít zapracovávání EDISu a vzhledem k tomu, že jsme nejenom eh, vnitrostátním orgánem pro řešení problémů a také odpovídáme za vnitrostátní systém. Pojišťování vkladů mám zkušenosti v obou odvětvích. Co se týče bankovní unie, podle mě unie kapitálových trhů je velice důležitým eh, stavebním blokem evropské, eh, tedy eurozóny, eh, protože musíme budovat zvláště ekvitní trhy, umožňovat přeshraniční sdílení rizik. A teď, co se týče fiskálních požadavků, je jasné, že stabilita eurozóny vyžaduje fiskální udržitelnost eh, ze strany každé členské země. Zvláště v dobrých letech by členské země by měly zlepšovat své fiskální rozvahy, což umožní využít eh, tyto prostředky eh, během krizí a pomocí proticyklických mechanismů by se měla také zlepšovat odolnost eurozóny. Je také třeba si uvědomit, že strukturální politiky, které zlepšují flexibilitu ekonomiky, členských zemí také mohou zlepšovat eh, odolnost vůči cyklickým šokům. A když se podíváme za rámec vnitrostátní fiskální politiky, je jasné, že eh, přeshraniční pojišťovací systémy jako zajišťovací eh, systémy mohou poskytovat další nástroje k řešení asymetrických šoků. Mimo to, společná fiskální odezva může být užitečná v reakci na velké eh, ekonomické šoky, jako je globální recese. Eh, stabilizační funkce eurozóny je velice důležitým cílem, jehož bychom měli dosáhnout a je také, máme také návaznou iniciativu konvergenci a konkurenceschopnost. Eh, partnerské instituce v členských zemí také mají určitou rozhodovací úlohu, co se týče budoucí politiky, ale ECB především odpovídá za postup eh, v, té, v tom globálním eh, rámci. A co se týče organizace ECB, je důležité, aby členové výkonné rady byli dostatečně energiční, energičtí a zajistili, aby ECB plnila své úkoly musí být progresivní, transparentní centrální banku, která bude odpovídat eh, svým eh, tedy eh, rozhodovacím orgánům a také se, by se měla věnovat svým zaměstnancům. Tady chci navázat na mou práci v Centrální bance v Irska. Nedávno jsme dostali cenu za transparentnost od Central protože jsme zveřejňovali zápisy z jednání naší Eh, naší eh, centrální, eh, naší správní rady a iniciativně jsme zveřejňovali maximum informací. Jsme jedničkou, co se týče obhajování zaměřování se na diverzitu, dobré zprávy z finančního hlediska a také vyvážení účasti mužů a žen. Rád bych tedy pokračoval v této práci i v ECB a snažit se, eh, chci se snažit zlepšovat eh, pozici ECB jak eh, vůči jejím členům a rozhodujícím subjektům, tak vůči jejím zaměstnancům. Myslím, že pomocí svých znalostí a zkušeností mohu ECB přispět. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Lejne, za vaše velmi zajímavou prezentaci. Prvním řečníkem je Markus Ferber. Děkuji, pane Lejne, je mi potěšením vás zde přivítat. Vzhledem k tomu, že jste jediný kandidát, který byl prezentován, tak si myslím, že můžeme zajistit dobrou spolupráci mezi vámi a naším výborem. Já chci zajít trochu do hloubky ohledně toho, jaké nástroje má Evropská centrální banka k dispozici které už tedy plně používá a které nástroje, protože máme nějaké stíny ekonomicky, některé členské státy už přišly do recese a okolnosti kolem nás nenasvědčují velkému potenciálu růstu. Připravujeme se na obchodní boj se spojenými státy a na další bitvy, takže jaké nástroje ještě vidíte, máme kvantitativní uvolňování a také eh, nulové úroky, tak jaké další nástroje ještě můžete uvést? A potom eh, návrh záporných eh, úrokových sazeb na hotovost. Máte k tomu nějaké stanovisko? Protože IMF to vnímá jako poslední nástroj, který je k dispozici. Takže tady bych rád slyšel nějaké odhady z vaší strany. Děkuji. Let me divide uh, your question into two parts. Rád bych rozdělil tu vaši otázku na dvě části. Jedna je, jak bychom měli přemýšlet o reakci ECB na ty špatné zprávy z krátkodobého hlediska. To, co tady vidíme, je kombinace dvou faktorů. Jednak evropský pracovní trh eh, dále tedy stagnuje, máme nezaměstnanost. Především eh, na těch trzích, kde je nižší nezaměstnanost, tak tady vidíme velký tlak. My věříme, že mechanismy, které by zlepšily inflaci, jsou pořád ještě aktivní. Na druhé straně jak uvádíte, tak z řady průzkumu vyplývá, že došlo k řadě negativních otřesů v poslední době. A je také spravedlivé říci, že dochází k takovým drobným úpravám prognóz a současná strategie může vést k tomu, aby se omezily tyto úpravy směrem dolů. Když ta úroková sazba je tak nízká, jak říkáte, vidíme, že je to relevantní pro ekonomiku, pětiletá, desetiletá sazba. Očekáváme pozitivní sazbu v následujících pěti až deseti letech. Je to propojeno, protože základ pro tu dlouhodobou sazbu je to, o čem se trh domnívá, jaká bude ta sazba ne teď, ale za rok, za dva. Plus jsou zde další faktory, které jsou ve hře. A proto máme od minulého léta náznaky že nebude žádné navyšování úrokových sazeb, eh, určitě ne do léta. Takže takovéto vedení, takovéto informace mohou eh, vést k těm drobným úpravám prognóz. Trh očekává, že bude pomalejší tempo normalizace Současná strategie se s tím tedy může vyrovnat. Pokud dojde k nějakému většímu otřesu, k systémovému otřesu, tak eh, inflace bude postupovat nejenže pomaleji, ale naopak eh, půjde opačným směrem. Současná strategie také ukázala, že jsme rozhodnuti a odhodláni dosáhnout střednědobých cílů a i když jsme vynaložili některé nástroje, tak to neznamená, že ECB využila všech svých možností. Myslím si také, že je dobré neříkat příliš konkrétně, jaká kombinace nástrojů bude využita, pokud se do určitého bodu nedostanete. Pak je zde ten dlouhodobý, to dlouhodobé hledisko a také to, co jste říkal o záporných úrokových sazbách zotovosti. Když eh, vyhlížíte nejen na, na další desetiletí, ale několik desetiletí kupředu, tak to rozhodnutí o tom, eh, jak to bude vypadat eh, z hotovostí, když hotovost bude především elektronická, Takže právě myslím, že z toho IMF čerpal čím více peněz bude v elektronické formě, tak bude technicky možné mít eh, negativní úrokové sazby z hotovosti. Já si myslím, že to je možné. Spousta lidí řekne, že to bude součást budoucnosti. Jestli je to z krátkodobého hlediska možné, to si nemyslím, protože hotovost nemizí tak rychle. Je také vhodné, abychom se dívali do daleké budoucnosti, ale není to něco, co by nás čekalo zítra. Děkuji, Pervanč Beres. Pane kandidáte, Je vais vous demander une réponse. Odpovězte prosím ano, ne. Můžete mi dát časomíru znovu na nulu? Děkuji. Odpovězte prosím ano nebo ne. Jaký význam přikládáte, nebo přikládáte význam měnovému dialogu mezi ECB a Evropským parlamentem? Yes. Okay. Ano. Dobře. Písemné otázce stálo. Přijímáte jmenování do výkonné rady Evropské centrální banky, kdyby Evropský parlament byl proti? Uh, a vy říkáte, že jste hrdý na to, že vás jmenovala vaše vláda a doporučila rada ECOFIN a že doufáte, že Evropský parlament také se k, na, k doporučení rady vyjádří příznivě. Myslíte si, že je to správná odpověď? Ano. Jak říkal předseda, já si myslím, že je jasné, jaká je role ECB, je to něco jiného než měnový dialog. Já se budu řídit pravidly. Já sleduji měnový dialog i teď a především, když jsem byl profesor, je to velmi efektivní způsob, jak si vyslechnout alternativní názory protože v komisi nebo od komise máme velmi zajímavé dokumenty od různých reflexních skupin akademiků. Na tiskových konferencích eh, máme novináře, kteří kladou otázky. A o to důležitější je ten dialog, eh, aby se ECB musela zodpovídat. Já si myslím, že ten dialog je velmi důležitý. už teď sehrává velmi důležitou roli a jsem si jist, že tak tomu bude i v budoucnosti. V budoucnosti. Ale pokud je o ten proces jmenování, tak by bylo nevhodné, abych se k němu nějakým způsobem vyjadřoval. Takže přikládáte význam měnovému dialogu, myslíte si, že akademicky je to důležité, že to pomáhá tomu, co mohou dělat reflexní skupiny a tak dále, ale vám by nevadilo být eh, členem eh, výkonné rady centrální banky proti názoru Evropského parlamentu. Ale my nejsme akademici, my zde nejsme proto, abychom vedli pouze živou debatu. Já si myslím, že tady dochází k narušení pravidel právního státu, když srovnáte jak to vypadá třeba ve Fedu, když se kongres postaví proti dominaci, tak to není možné. Nemyslíte si, že pokud eh, si myslíte, že měnový dialog je užitečný, že byste měl požádat radu, aby vzala v potaz názor Evropského parlamentu? So, I think, uh, for anyone going... Já si myslím, že každý, kdo směřuje do výkonné rady, by jistě uvítal podporu tohoto výboru a Evropského parlamentu obecně. Jde také o to, že nejsme politici. A ten proces jmenování, ten by měl být určován politickým systémem, ne námi. v rámci toho procesu jsou rozděleny zodpovědnosti a není na mě, abych to nějakým způsobem inovoval. Ve Spojených státech je to pochopitelně eh, jiný systém, tam je potřebná, potřebné potvrzení kongresu, ale i zde je důležitý názor Evropského parlamentu a určitě Evropská rada vezme v potaz názor parlamentu. Máte poradní roli? A to vám dává velký vliv na Evropskou radu. Thank you, uh, for the... Děkuji za frakci EKR Ralph Paket. Já budu trochu konkrétnější. Kdyby eurozóna vstoupila do recese, než bude ECB schopna zvýšit eh, sazby, zvážil byste zápornou úrokovou sazbu a jaký by to mělo dopad na dostupnost hotovosti a druhá otázka, myslíte si, že měnová politika může vytvořit udržitelný růst a pracovní místa a je to ve zodpovědnosti, v rámci zodpovědnosti ECB? Děkuji. Jak víte, vkladová sazba je v současné době negativní. A když posuzujeme kombinaci politické sazby, a další způsoby, jak ovlivnit eh, úrokovou sazbu, tak je velmi důležité poskytovat vedení, protože, jak jsem říkal, když eh, přemýšlíme třeba o hypotékách, eh, tak nejsou důležité pouze ty dnešní sazby, ale to, co se očekává do budoucna. A právě proto se přikládá tak velký význam komunikaci nejen o tom, co je dnes, ale také o budoucnu. A ECB využívala tyto nástroje v kombinaci. Pokud jde o tu zápornou úrokovou sazbu, kdyby to bylo příliš eh, záporné, příliš negativní, tak by to mohlo poškodit eh, bankovní sektor. Když se vrátím k hotovosti, současném mechanismu se platí nulová úroková sazba. Pokud to půjde do záporných čísel, tak eh, by se mohlo stát, eh, že si lidé budou eh, budovat sklady plné hotovosti, ale myslím si, že toto riziko se může udržet pod kontrolou. Vzhledem k tomu, že do budoucna bude hotovosti méně, tak to bude méně problematické téma. Ale vše je odpovědí na podmínky, kterým čelíme. A když budeme mít podmínky, kdy bude nízká výkonnost hospodářství, bude nízká inflace, tak budeme muset reagovat. Já si myslím, že je to zásadní a veškerá strategie ECB chce zdůraznit, že je důležité, abychom splňovali své střednědobé cíle. A to leží nad všemi těmito, nebo za všemi těmito opatřeními. Pokud jde o tu písemnou odpověď, tak tam jsem to také uvedl. Z dlouhodobého hlediska bude pro prosperitu důležitá produktivita, investice, vzdělávání a dobré instituce. Pokud budeme mít špatnou měnovou politiku, tak to určitě může vytvořit nejistotu, může to narušit, ale z dlouhodobého hlediska i ty ostatní politiky budou mnohem důležitější a měnová politika bude v pozadí. Může uškodit, ale myslím si, že z dlouhodobého hlediska to bude stabilizující faktor. Děkuji. Pan Kalve Šambon. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně, pane guvernére, Irské centrální banky, vy jste určitě velmi dobře odborně vybaven pro to, abyste se eh, zabýval především otázkou strategii. Ale mám zde otázky. Po tolika letech krizí, myslíte si, že se snížila křehkost eura. Každý den, který uplyne, jsme blíž příští krizi. Myslíte si, nebo jak byste mě mohl přesvědčit o tom, eh, že byla přijata dostatečná opatření, aby se snížila ta křehkost eura? Co si myslíte o těch nekonvenčních opatřeních, eh, která byla přijata? Objevila se studie, která říká překvapivě, že zde nejsou dopady na eh, východ, tedy z krize. Ta studie byla holandská, to také není překvapující, takže tady by mě zajímal váš názor. Když jsme tady byli naposled spolu, tak vy jste hovořil o ESBS. Myslíte si, že je to aktiv, který, aktivum, které potřebuje veškerou hotovost na trhu, aby se posílila? A co si myslíte, že může ECB udělat eh, vůči sociálního, sociálnímu dumpingu té země, kterou teď opustíte, abyste se přestěhoval do Frankfurtu? Okay. <coughs> Thank you for those questions. Um, on the architecture... Děkuji vám eh, za tyto dotazy. Pokud jde eh, o tu architekturu, tak tam eh, se to hodně udělalo, bych zdůraznil. Takže vytvoření dohledového mechanismu, vytvoření mechanismu řešení krizí, vytvoření ESM. E Všechny tyhle faktory zajišťují větší odolnost v případě krize. Zdůrazním dva další faktory. Jeden je zajistit, aby fiskální politika a byla dobře nastavená. Tady bych také zdůraznil, že eh, se eh, už velký kus cesty. Takže to, že tady eh, do značné míry v poslední dekádě v Evropě byla značná fiskální kázeň, znamená, že eh, eh, Evropa eh, je teď připravenější na nějakou krizi než před pěti, šesti lety. Také musím zdůraznit, že je tady hodnota a vytváření společných fiskálních instrumentů, zejména v případě velkého otřesu. Ale zdůrazním znovu, že to nejsme svědky. Jsme svědky, nebo teď máme Evropu, která má méně nerovnovách, Nemáme tady také ten eh, rozmach úvěrování i jako po roce 2000. Nemáme tady tak eh, velké eh, deficity na běžném účtu jako dříve, takže Evropa nebude mít takovou, ne, není v takové super křeké situaci. Je samozřejmě třeba pokračovat dál. Je důležité, tak jak se to dělo v posledních letech, v, posledních, v několika zemích, a omezovat nedobytné úvěry v bankách, to je nezbytné. Musíme se také dostat ke společnému systému pojištění vkladů, bych řekl, ale zdůraznil bych, že oproti tomu, kde jsme byli, jsme učinili velký pokrok. Pokud jde o nekonvenční eh, politiku, tak eh, eh, zatím ty výsledky byly velice pozitivní. V evropském kontextu od léta 2014 ten eh, posun k eh, nákupu aktiv a k negativním úrokovým sazbám, k přijetí eh, těch mm, dopředných pokynů, tak mm, to se nám velice dobře promítlo. Pohybujeme se v marginálních podmínkách, zlepšily se nám hodně úrokové sazby až do nedávna to vedlo k eh, zásadnímu, eh, zásadnímu oživení eh, poměrně rozšířenému v Evropě. Takže to bylo docela úspěšné. A pokud je o budoucnost, tak si myslím, jak, že jak tady, tak v USA i jinde, takové ty uh, exitové strategie, uh, to, jak rychle uh, omezit uh, v eh, expozice na, výsledov, na rozvahách, tak to eh, je ještě v procesu hledání. Pokud jde o eh, myšlenku euroobligací, tak jsou různé způsoby, jak se k tomu dobrat. Vlastností tohoto státem podporovaného ceného papíru je něco, o čem bylo již rozhodnuto v evropském systému. Pokud by to bylo nějaké vzájemné, tím, že by ECB dostala větší kapitál, tak mm, jsou tady větší možnosti. Ale pokud je tady přání nemít tady eh, to, eh, to vzájemné eh, ručení, tak jeden takový společný dluhopis může přinést pokrok pokud jste se psali, eh, ptali na eh, zdanění právnických osob, já jsem to už eh, se toho dotknul ve své písemné odpovědi, to je globální otázka. Evropská otázka. Je to otázka průřezová pro měnové systémy. Jedná se o roli firm, které, super firm, které jsou schopné si nastavit své rozvoje po celém světě tak, jak chtějí. Vyžaduje si to o unijní reakci, globální reakci ale vzhledem eh, k eh, napětím eh, v tom systému je to především na politicích, aby tohle vyřešili. Děkuji Ernest Urtasu. Děkuji vám, pane guvernére. S velkým zájmem jsme sledovali vaši nedávnou přednášku na univerzitě v Galway o finanční nestabilitě v souvislosti s klimatickými změnami. Říkal jste tam, že centrální banky musí zajistit, aby klimatické změny byly strategickou prioritou pro finanční systémy jako celek. A já bych se chtěl zeptat, jak si myslíte, že by ECB měla sladit své cíle s e, závazky z e, klimatické dohody v Paříži. V minulosti e, jsme tady měli například na, program nákupů ACER, ECB, eh, kdy eh, nakupovala tedy uhlíková aktiva. já se chci zeptat, eh, jestli chcete opravdu úplně slažit politiku ECB s klimatickou dohodou v Paříži a jestli by to znamenalo o ukončení nákupu uhlíkových aktiv. A obecně bych rád znal širší váš pohled na tuto otázku, jak měnová politika může pomoci dobojovat proti klimatickým změnám. Děkuji vám za tento zájem o můj projev. Tak samozřejmě eh, tohle se týká celé eh, řady oblastí tvorby politiky. Klimatické změny budou v popředí snah ECB. Eh, e mé volební období má být na 8 let a tohle se plánuje, ta dekarbonizace ekonomiky, na podobně dlouhá období. Ještě se eh, vrátím eh, k té politice na více frontách, ale zúrazním předtím eh, dvě oblasti, kde ECB bude působit. Za prvé politika finanční stability, protože samozřejmě tady jsou jasná rizika. Finanční nestabilita a ztrát těch, u, u těch uhlíkových aktiv nebo špatné transformační politika jsou jasná Tady eh, vzhledem k makroobezřetnostní roli musí být ECB aktivní a proto jsou tady ty zátěžové zkoušky. Eh, díky eh, zveřejňování informací a taxonomie se snaží lépe pochopit uhlíkovat rizika pro jednotlivé evropské ekonomiky. Takže to je velká část práce u finanční stability a také pro dozor to musí znamenat velký, eh, eh, velký kus práce, takže eh, FSB bude pracovat, pokud jde o pokyny pro banky, o, k posuzování rizik úvěrových a tak dále. Pokud jde o, o tu vícestranou politiku, tak mám několik poznámek. Už těch klimatické šoky způsobují velkou volatilitu Vzhledem k tomu, jak je eh, narušena výroba, vzhledem k tomu, že léta eh, jsou příliš eh, horká, zimy jsou příliš deštivé a tak dále, tak to prostě už je jasné, jasná součást našeho života. Budeme muset mnohem lépe porozumět fyzikálním a hospodářským dopadům klimatických dějů, protože to je součást toho, co se kolem nás děje. Pokud jde o výkon takovéto eh, všestranné politiky, tak eh, teď eh, se jasně na tomto pracuje. Asi jste si všimli nedávného dokumentu od Brechla k klimatické a monetární politice a já jsem to pochopil tak, že v současné době měnová politika není tak důležitá. Protože ty zelené dividendy nejsou tak eh, dostatečně vysoké. A ty výpočty eh, v tom dokumentu od Brechla eh, je, jsou, že pokud nebudete mít žádnou uhlíkovou preferenci v programu výkupu aktiv, tak tam prostě rozdíl budou asi čtyři basické body. Takže upřímně řečeno, zatím je to taková sekundární otázka vzhledem k otázce eh, finanční stability a dohledu. Ale do budoucna uvidíme. Myslím, že Benoit Kore eh, nedávno přišel s, s důležitým projevem. Spousta lidí na tom pracuje a uvidíme, jak to dopadne do budoucna tedy. Děkuji vám. Nevidím eh, řečníky z jiných frakcí, takže, takže Werner Lange, Flick HDI. Děkuji. Eh, vaše odborné schopnosti eh, rozhodně nebudu zpochybňovat pane Lejne. Určitě jste součástí rozhodovacího procesu v ECB. E e. Vaše odpovědi na otázky paní Eh, v Beres eh, jsem také pochopil, ale to, jak se zdá, se teď už nechápu. Člen eh, mm, předsednictva Evropské centrální banky musí přijímat přeci demokratické struktury, je nezávislý a dokáže si představit, že budoucí předseda, tedy prezident Eh, centrální banky by eh, při negativním eh, hlasování nastoupil do své funkce. To pro vás platí jako pro člena představnice to parlament nemůže přijmout. My budeme trvat na mezinstitucionální dohodě s radou v této věci. Tak, jak to už bylo uděláno před 15 lety s panem Barozem. On před svojí volbou řekl ano, každý komisař který dostane negativní eh, kvalifikovanou většinu, parlament musí okamžitě odstoupit. A já si myslím, že eh, nezávislost centrální banky je eh, vyvážena pozitivním hlasováním Evropského parlamentu. To musíte přijmout a nemusíte říkat, v zásadě mě to nezajímá, jiné se mě nabídli, navrhli a ať přijde, co přijde, já to vezmu každopádně. Já vás prosím, Nepochopil jsem eh, tady ten kontext eh, té otázky, ale prosím vás, abyste se k tomuto zcela jasně vyjádřil. Děkuji. Já, já k tomu ještě něco řeknu, protože samozřejmě ta otázka byla na pana Lejna. Já a eh, samozřejmě říkám důležitost tomu, co jste říkal. Nicméně tady partnerem je Evropská rada. Takže my máme doporučení jako Finu a pak je tady doporučení parlamentu Evropské radě, eh, která musí rozhodnout. Takže tady není eh, problém toho člověka. Jde o to, jestli tento orgán by měl. Samozřejmě ta smlouva to říká jinak, takže tam máme drobný problém. Takže je to konzultace, není to závazné, protože jinak by to byl souhlas. Ale e, zeptáme se spíše rady, jak vnímá to naše doporučení politicky. To jenom abych zasadil eh, vaši otázku do nějakého eh, rámce. Tak já s vámi eh, nebudu souhlasit. Pokud si myslíte, že jsem lhostejný a že nepřikládám důležitost vašemu názoru, tak to je daleko od zkušenosti, z toho jsem opravdu dalek. Já jsem to eh, uvedl už ve eh, své písemné odpovědi, že doufám, že získám eh, váš souhlas. To je souhlas toho, součást toho rozhodovacího procesu. Takže v žádném mm, případě nejsem hostení vůči vašemu názoru, vůbec ne. Ale zároveň není na mě, abych rozhodoval o tom, jak toto jmenování bude učiněno. To je na evropských institucích, aby to rozhodli ten proces si tak podle toho nastavili. Děkuji vám. Já myslím, že tady to můžeme uzavřít. Děkuji panu Lénemu, Lejnovi za eh, zajímavý, zajímavý názoru. A každopádně doufáme, že to stanovisko bude eh, pozitivní a tím uzavřeme tuto rozpravu. Děkuji. Mr. Kampa is here, I suggest we start, even if it's planned for... Kampa je tady, tak ale eh, můžeme začít, i když to má být až 11.30. Budete-li souhlasit, kolegové. Vidíme, jestli jsou tady řečníci. Claudia, may I see the speakers just to check that the speakers are, are here? Is uh, Mr. Ferber present? I don't know. Oh, okay, Mr. Ferber is here. So we move to point 11. I would like... Uh... Takže bod 11. Rád bych tady přivítal pana Jose Manuela Campu. Jak víte, byl uh, vybrán uh, dozorčí radou EBA jako nový předseda tohoto Evropského bankovního úřadu. Pokud bude potvrzen, tak eh, zaplní eh, místo, které vzniklo v EBA rezignací pana Andrea Henry na začátku tohoto roku EBA uvědomila parlament 19. Eh, února o svém rozhodnutí. Pan Kampa byl vybrán z užšího seznamu kandidátů který eh, sestavil eh, designovaný výbor EBA a my máme příležitost v té neformální části našeho postupu asi teď eh, vyměnit názory s panem Kampou podle nařízení EBA. E máme ten konkrétní zvláštní postup. Hmm, hmm, bez námitek Evropského parlamentu. Pan Kampa tedy. obslouží pětileté funkční období eh, v předsednickém křesle EBA, proto je důležité, aby toto formální slyšení mm, potrhlo odpovědnost předsedy EBA eh, e vůči parlamentu a také odpovědnost eh, poslanců za jejich rozhodnutí, jestli bude pan Kapa schválen nebo ne. Obdrželi jste životopis pana Kampy. Vítejte. Přejeme vám eh, k tomu, eh, že jste byl eh, vyvolen dozorčí radou a teď vám dám slovo, abyste mohl promluvit úvodem. Honorary members of this committee, good morning. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci tohoto výboru. Je mi velikou ctí, že zde mohu být. Vy jste mě požádali o úvodní projev, abych podpořil eh, svou nominaci na předsedu Evropského bankovního úřadu. Nejprve chci říci, že bychom měli být eh, hrdí za, na eh, roli, kterou EBA sehrála za svůj krátký život méně než 10 let. Je to respektovaná instituce na evropských finančních trzích a to je hlavně díky jejímu bývalému předsedu a také e, všem pracovníkům EBA. E, ta cesta nebyla jednoduchá e, ten úřad vznikl uprostřed finanční krize, kdy finanční skandály, kolapsy bank a e, další záležitosti nás překvapovaly každý den a často zatím byly politické problémy. Toto rušivé prostředí bylo zvláště bolestné pro e, bankovní sektor a pro EBA. To byla veliká výzva. Nebylo to jednoduché a e, i některé ty nedostatky jsou dokladem těch potíží, ale eh, když se podíváme zpět, tak EBA prokázala, že eh, je schopná zvýšit transparentnost bank, přispěla k jasnosti a důvěry, důvěře investorů a stala se nezbytným hráčem eh, v obnově regulačního a dohledového rámce nad bankami v Evropě a i nadále bude sehrávat zásadní úlohu při zajišťování dobrého fungování finančního trhu v Evropě Nicméně eh, život v EBA není jednoduchý, výzvy přetrvávají a jistě budou v nadcházejících letech. Eh, nejdůležitější výzvou je provozní výzva. Eh, Brexit přispívá k problémům, je potřeba provést je včas a co nejméně rušivým způsobem. EBA má úkol dokončit dokončit reformu bankovního sektoru a zároveň se vyrovnávat s novými výzvami, rozvojem technologií, eh, Brexitem, poskytnout odpovídající ochranu spotřebitelů. Eh, podle mého názoru eh, ten úkol, který byl při zakládání EBA, eh, je platný i dnes, to znamená eh, vybudovat, vybudovat jednotný regulační a dohledový rámec pro banky v Evropě tak, abychom na, zajistili silný jednotný vnitřní trh, který bude transparentní pro celou obchodní komunitu. Eh, to platí i dnes a měli bychom se tím řídit i v nadcházejících pěti letech. Mandát vlastně je učený pro co se týče tří úkolů Eh, propagovat konvergenci a eh, další postupy a harmonizovat eh, obezřetnostní a další pravidla a zvyšovat transparentnost a zvyšovat renomé evropského bankovního odvětví, zvyšovat spolehlivost, hodnotit rizika a zvyšovat transparentnost. Myslím, že tento mandát, tak jak je eh, popsán eh, v prohlášení o poslání, bude platit i v nadcházejících pěti letech, ale eh, množství úsilí na jednotlivé úkoly se budou měnit v návaznosti na to, jak se budou měnit významy, významnosti těchto úkolů. Jinak by mohla utrpět finanční stabilita. Finanční odvětví i banky se promění v nadcházejících letech. Technologie a nové požadavky zákazníků svět mění a budování jednotného trhu a bankovní eh, unie si vynutí další strukturální změny. EBA má unikátní příležitost přispět k tomuto procesu díky svým zkušenostem. Nahromadila mnoho odborných zkušeností ve finančním i bankovním sektoru a i nadále tyto zkušenosti porostou. Tak, jak bude docházet k jednotlivým změnám, EBA bude i nadále spoluutvářet tento přechod ty důležité oblasti, na těch se již pracuje, navazovat na regulační, eh, regulační eh, prostředí, eh, zabraňovat, zabraňovat finanční trestné činnosti, chránit spotřebitele, <clears throat> navazovat na výdobytky technologických firm a využívat nové technologie, podporovat konvergenci optimálních postupů <clears throat> v regulaci i dohledu, poskytovat informace o stavu celého odvětví a o zkušenostech se systémem a regulací tohoto odvětví, schromažďováním a šířením informací o bankách a také šířením optimálních postupů eh, v oblasti regulace a dohledu. EBA by měla být iniciativnější při šíření těchto znalostí eh, komise spolunormotvůrců a zajišťovat, aby vše dobře fungovalo. Širší mezinárodní perspektiva i za, za rámcem Unie bude nabývat na významu. Eh, nejenom Brexit je důležitou událostí, ale musíme udržovat dobře fungující vztah s třetími zeměmi. tak jak se i tam mění situace. Konečně EBA bude muset plnit všechny tyto úkoly eh, eh, s tím, co je odpovídající <clears throat> pro různé subjekty, kdy a kdy a kde. Často zmiňovaný princip proporcionality musí být nezbytnou součástí veškerého fungování EBA i nadále budeme muset dbát na bezpečnost spotřebitelů, transparentnost, konkurenceschopnost vnitřního trhu. K tomu budeme využívat nejrůznější nástroje, nástroje výkaznictví, dohledu a využívat je uměřeně a proporcionálně, abychom nebrzdili Eh, strukturu tohoto odvětví a jednotlivých aktérů. Je to velice vzrušující pořad práce a bylo by mi velikou ctí moci přispět eh, k tomuto společnému úsilí eh, s komunitou EBA. EBA. Děkuji znovu za to, že jsem sem mohl přijít a že jsem, mám příležitost s vámi hovořit a doufám, že budu pracovat pro EBA v nadcházejících letech. Rád odpovím na jakékoliv otázky. Děkuji za tuto prezentaci a Nyní Markus Ferber jako první tazatel. Děkuji, pane Kampo. Jestli dovolíte, budu uh, mluvit německy. Doufám, že vše bude fungovat, rozumíte mi dobře. Dvě stručné otázky. Za prvé, Teď máme eh, přepracování kapitálové směrnice a nařízení. Dnes budeme eh, také hlasovat o výsledku trialogu a máme tady eh, vlastně také otázku proporcionality a úkolem EBA je snižovat správní náklady na malé, pro malé instituce minimálně o 10%. Jak toto chcete naplnit a kde vidíte příležitosti? A za druhé, Bazilejský výbor pro dozor nad bankami má Eh, má eh, balíček pro finalizaci eh, Bazilej 3, to období na realizace, to musíme ještě promyslet. Máte nějaký názor na balíček Bazilej 3? Máme jej přejmout tak, jak je, anebo některé, od některých bodů se odklonit? To jsou tedy mé dvě otázky. Děkuji za tyto dvě otázky. Co se týče proporcionality a úlozy EBA v tomto směru, jak už jsem v úvodu eh, řekl, to je zásadní princip, kterým se EBA musí řídit. A jestli jsem vám rozuměl dobře, také jste o tom mluvil, je potřeba se zaměřit na správní eh, zátěž, eh, požadavky výkaznictví, to je jeden z našich hlavních eh, úkolů. Kontinuálně analyzujeme tyto vhodnost těchto úkolů, jejich proporcionalitu. Co se týče jednotlivých institucí. My jsme v minulosti eh, schválili bazilejské požadavky pro všechny, eh, pro všechny bankovní eh, ústavy. To je rozhodnutí, které je potřeba analyzovat v rámci finalizace Bazilej 3. Chystáme se tady pokračovat z tohoto hlediska. Měli bychom znovu zhodnotit podle struktury bankovního průmyslu v Evropu a typu podnikatelských modelů a institucí, které existují, jaká regulace by byla nejvhodnější k naplnění těchto cílů. Je potřeba neoslabit finanční stabilitu, <clears throat> musíme mít eh, schopnost procesem, eh, procesem řešení problémů, eh, nepřispívat k dalšímu zatěžování daňových poplatníků, a e, zaručit e, nezbytné principy. EBA by k tomu měla aktivně přispívat nejenom ke snižování správní zátěže, ale i e, ke zlepšování fungování tohoto odvětví. A poté, co jste odpověděl velmi rychle, ještě stručně, vy jste teď globální ředitel vlastně banky Sant takže hlavní lobista relativně velké banky eh, je vaše nezávislost zcela zajištěna v tomto směru? Eh, tak, jak to bylo přetlumočeno, eh, řeknu ano, jsem nezávislý. Mohu vám říci, že já jsem osoba, která celou svou profesionální kariéru Eh, schromažďovala zkušenosti a eh, poslední čtyři roky v eh, Banku Sant Andre jsou součástí mé profesionální kariéry. To nemohu popřít, byl jsem ovlivněn touto zkušeností a tuto zkušenost přinesu i do své práce v EBA, což je naprosto v souladu s nezávislostí. Naopak to, myslím, posiluje mou schopnost chápat různé úhly pohledu, různé nástroje a e, požadavky, které dobře zajistí hladké fungování e, bankovního odvětví e, ve prospěch tedy jednotného trhu EU, což je naším úsilím. Takže tyto, já jsem, já mám zkušenosti jak z oblasti vědecké, tak z oblasti praktické. Poskytuje mi to zcela unikátní perspektivu, jak vnímat celé bankovní odvětví. Thank you. Děkuji, Parvánč Perez. Nejdříve bych ráda navázala na tu poslední otázku. Vy pracujete od roku 2014 v Santanderu, pracujete na legislativních otázkách, regulačních otázkách, které jsou pro EBA přímo zajímavé. Já ráda používám jednu takovou formulku, to je too close to speak. Když nějaký dohležitel udržuje blízké vztahy s bankovními ústavy. Takže jak budete reagovat na žádosti o kontakt ze strany Santanderu, protože určitě se na vás budou chtít obrátit. A má druhá otázka se týká praní špinavých peněz. Jak víte, dnes probíhá revize evropských orgánů dohledu EBA by se měla stát koordinační platformou v oblasti praní špinavých peněz. a Jak vidíte vývoj evropského boje proti boje proti tedy praní špinavých peněz a jak eh, dosáhnout toho, aby ta úroveň dohledu spolupracovala. Myslíte si, že EBA bude stačit, aby sama zajišťovala koordinaci mezi FIUs, nebo myslíte, že budou potřeba ještě další kroky? Eh, thank you for the questions. Eh, Děkuji za otázky. K té návazné otázce eh, na mou zkušenost v Sant André a jak budu zvládat ten vztah v budoucích letech. To je vlastně jedním z, hlavním, eh, z hlavních úkolů předsedy EBA být ve styku eh, se zainteresovanými subjekty, což neznamená, že budu některé preferovat a jiné ne. To by vyplývalo z vaší otázky, budu si muset dávat zvláštní pozor, abych byl spravedlivý a férový ve všech těchto vztazích, eh, abych nebyl ovlivněn nějakou eh, velkou skupinou nebo jinou institucí, ale budou zde i zájmové skupiny, které se na mě eh, budou obracet. Jak eh, toto vyřeším, budu muset postupovat velice obezřetně, abych zajistil transparentní komunikaci se všemi. Dobré na tom je, že už mé současné zaměstnání je velice transparentní a já budu kolegy vyzývat, aby byli velice na nároční. Kdykoliv bych měl pocit, že eh, by mohlo dojít ke konfliktu zájmu, tak se eh, vyloučím, omluvím se. A, a eh, je pravda, že banka, kde pracuje velká banka, ale není to jediný subjekt, který EBA zajímá. A druhá otázka, ptala se, jste se, jestli toto bude výzva pro Unii, aby řekl, že ano. Je to rozhodně velká výzva pro EU a e, bude velice obtížné udržet jednotný trh, kde budou všichni respektovat pravidla a budeme pouze tak silní jako nejslabší článek řetězu, protože síla institucí závisí na nejslabším článku řetězu. Musíme mít tedy silný koordinovaný přístup nejenom co se týče úřadu AML, ale i všech ostatních dozorových orgánů. Eh, budeme chtít eh, detailní informace o všech institucí. A druhá část vaší otázky se týkala, jestli současné schopnosti EBA jsou dostatečné k zaručení naplnění tohoto úkolu. Co se týče debat o pravomocích boje proti praní špinavých peněz, myslím, že eh, EBA potřebuje tedy eh, ekvivalentní, ekvivalentní eh, zdroje. Prozatím jsou ty zdroje velice omezené na tak veliký úkol. Takže nejde ani o to centralizovat nějakou agenturu AML pro Evropu, jde o koordinovat Jde o to koordinovat veškeré úsilí v tomto směru. A myslím, že současná situace je krokem správným směrem, ale e, jistě si uvědomujete, že e, nejsem teď tak dobře obeznámen e, s tím, jak fungují jednotlivé úřady, které se věnují boji proti praní špinavých peněz v Evropě. To teprve zjistím během své práce pro mm, orgán EBA. Děkuji. Ramon Tremoza. Bon dia, Campa. Buenos días. Dobrý den, pane Campo. Ze všeho nejdříve vám blahopřeji, protože na štrasburském slyšení jste dosáhl toho, abychom se by koordinátoři za pět minut dohodli. To se nestává snadno, nestává se to příliš často, byl jste opravdu velmi přesvědčivý. A doufám, že v příštích letech budeme dobře spolupracovat. Já mám otázku k NPLs, non-performing loans. To je pro mě nevyřešené téma. Banková, bankovní unie je zablokována právě proto, že zde máme rozdílné názory na snižování rizika, sdílení rizika mezi zeměmi. A nevím, jestli jsme připraveni na to, abychom se vyhnuli další vlně NPL se jako v roce 2008. To je tedy má otázka, protože když se na to zaměříte, tak eh, to je jedna z mých posle, posedlostí. 21.11.2017 Mario Draghi na jednom ze svých eh, slyšení ve výboru Econ slyšel právě ode mě tuto otázku. A příčinou eh, MPL je prý špatná aplikace, špatné uplatňování směrnice o pozdních platbách. Víme, že dochází k tomu, že velké nadnárodní podniky platí třeba za 300, za 500 dnů a Mario Draghi obvinil nejen velké podniky, ale také státy za to, že platí velmi pozdě a tím vyvolávají krachy celé řady podniků, které se dostávají do platební neschopnosti. A teď nevím, jestli jsme na to připraveni. V případě Španělska v tomto funkčním období, které teď skončilo, nebylo schváleno nařízení o sankcích za pozdní platby. Co si o to myslíte vy? Děkuji. Eh, Děkuji se mě ptáte, jak bychom měli být znepokojeni současnou úrovní NPL. Krize z roku 2008 byla obrovská. Byla to srovnatelná krize s krizí v 30. letech 20. století. Může se stát, že se dostaneme do cyklického poklesu, ale doufáme, že v bankovním sektoru nebudeme mít systémovou krizi, jakou jsme měli v roce 2008, protože byla zavedena další regulace snižuje se koncentrace a také bylo dosaženo mikroekonomického pokroku a to vše v tomto směru pomáhá. Takže si myslím, že by neměla nastat koncentrace nových NPL v některých zemích nebo v některých sektorech. Pokud jde o směrnici o pozdních platbách, tak já velmi souhlasím s vaším názorem. To jsou v některých specifických zónách Evropské unie skutečně velké problémy. Takže na jedné straně je zde tedy ta otázka pozdních plateb a, plateb a potom také tržní síly. Jedná se o velké společnosti nebo také vlády nebo některé subjekty v konkrétním sektoru, které jsou schopny Eh, uplatňovat svou moc nad ostatními hráči. A to právě odráží téma, které se zatím eh, skrývá. To je nedostatek konkurence v těchto odvětvích. A já si myslím, že je velmi důležité, abychom dosáhli toho, abychom se tedy snažili dostat do situace, kde budou efektivnější platby, kde bude kratší eh, průměrná doba na tyto platby a také, což je důležitější, aby se tento čas neprodlužoval v čase krize, což je věc, která se stala. A vy jste španělskou legislativu. Španělsko se snaží formálně toto omezit. Skutečnou výzvou ovšem je, že kdybychom zavedli pravidlo, kde přesně určíme dobu splatnosti, tak to je velmi intruzivní opatření, které zasahuje do vztahu mezi soukromými partnery. Takže jedná se o smluvní dohodu a do toho nechcete vstupovat s nějakými pevnými pravidly. Samozřejmě, pokud je tam nějaká přílišná tržní síla, tak je to důležité. Děkuji, Ernest Ortasun. Děkuji, pane Campo. Tři velmi stručné otázky. Nejdřív eh, taková otázka k zátěžovým testům. Jak byste je zlepšil? Protože v minulém období zátěžové testy nedokázaly odholit problémy ve finančním sektoru. A dále podvodný prodej finančních produktů. Vy máte teď zodpovědnost ve finanční instituci Santander. Tam my nejsme spokojeni, jak pan Enry to řídil v této oblasti, pokud jde o ty podvodné prodeje. Jak se na to díváte? Jak se na to budete dívat eh, ze strany EBA? Jak budete bránit těmto praktikám? A třetí otázka, pane Kampo. My máme také problémy s tím, že přicházíte rovnou z finančního ústavu a vstupujete do Evropského orgánu pro bankovnictví. To znamená, že budete muset vynaložit velké úsilí na to, abyste dokázal, že zde nebude žádný střed zájmu z vaší strany. A má konkrétní otázka je, zda teď jste dál zaměstnancem Santanderu a pokud ano, nemyslíte si, že by bylo lepší vystoupit z tohoto zaměstnaneckého poměru, když se ucházíte o tuto funkci? Děkuji. Děkuji. První otázka je otázka těch zátěžových testů a jak je zlepšit. Já bych byl trochu méně kritický než vy ohledně toho, zda ty zátěžové testy jsou nápomocné nebo ne, pomohly zvýšit eh, transparentnost a také vnímání solidnosti různých institucí v době zátěže. Samozřejmě to je otázka pohledu, zda je ta sklenice napůl prázdná nebo napůl plná. Cílem zátěžových testů je poskytnout eh, pořadí bank, které jsou pravděpodobně zranitelnější než jiné. A když se na to podíváte, když se podíváte na ty zátěžové testy, a pak vidíte, které banky se dostaly do problémy, do problému. Tak vidíte, že to není tedy úplně prognoza jedna ku jedné, ale je to relativně spolehlivé, pokud jde o měření zranitelnosti. Je to ale otevřená debata a na půdě EBA běží diskuze o tom, jak reformovat tento cíl, jak reformovat zátěžové testy pro příští cyklus. Určitě tam dojde k jistým změnám, ale já určitě jako předseda EBA budu proaktivní a budu se snažit tuto debatu vést. Za druhé, prodej ve finančním sektoru a podvody, já si myslím, že rozhodně principem by měla být nulová tolerance. Co to ovšem znamená a jak zajistit, že skutečně bude dodržována nulová tolerance. Jaké jsou tedy adekvátní informace při prodeji finančních služeb, jaké je adekvátní posouzení schopnosti aby se obě strany, jak instituce, tak spotřebitel, zapojili do tohoto smluvního vztahu a to musí vycházet z velké transparentnosti a zaměření na to, čemu říkáme profiling spotřebitelů, profiling klientů. To znamená, že nabízíme správné produkty těm správným zákazníkům. Zároveň bude růst význam ochrany spotřebitele jak budeme dále postupovat, tak v srdci bude určitě ochrana spotřebitele. A třetí věc mých, se týká mých vztahů se Santanderem. To je jistě věc, která parlamentu působí starosti. Vy se mě ptáte, co můžu dělat. Já jsem velmi rád, že jsem tady a jsem ochoten předstoupit před vás kdykoliv informovat vás o jakékoliv situaci, kdy budete mít pocit, že se do toho nezapojí adekvátně kvůli tomu, že jsem měl předeší, předtím kontakty se Santanderem. Ptáte se mě explicitně, zda jsem pořád zaměstnán v Santanderu? Ano. Zatím jsem. Říkáte, jestli by nebylo lepší nebýt už zaměstnancem Santanderu, tak pravděpodobně pro to, abych se ucházel o práci v EBA. Tak ano, ale jak si dokážete představit, tak já mám také pracovní život, život, na který musím pracovat. A ta pozice v EBA zatím je nejistá, takže opustit instituci a požádat o práci jinde, to je riziko, které jsem možná mohl postoupit, ale nepovažoval jsem ho za přirozené, abych byl upřímný. A nevím, jestli to, že bych odešel ze Santanderu o týden, o dva nebo o tři týdny dřív, by přineslo nějakou velkou změnu, pokud je o potenciální střed zájmu nebo zaujatého přístupu. To by asi zůstalo takovéto podezření. Very much. Já mnohokrát děkuji. Také eh, za velice upřímnou odpověď eh, na tu poslední otázku. Já myslím, že teď eh, můžeme uzavřít. Toto velice zajímavé zasedání, mnohokrát vám děkuji. A teď přerušíme jednání a, a budeme hlasovat potom opět ve 12.30. Děkuji.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

height. I just want to. Uh, dear colleagues, uh, let's start uh, with the test. Our Vážení kolegové, zahájíme testovacím hlasováním. Zahajuji testovací hlasování. Okay. Oh, still some colleagues. Ještě pár kolegů. Všichni kolegové, prosím, Vložte své hlasovací karty do hlasovacího zařízení. Výborně. Takže zahájíme výsledky triologu. Nejdříve je tedy zpráva Sofie Invelt o PEPS. Blahopřeji zpravodajce práci v třístranných jednáních a teď zahojí jmenovité hlasování. PEPS, the vote is open. Okay, the vote is closed. Končím hlasování. 25 pro, 4 proti, 17 se zdrželo, přijato. Blahopřeji zpravodajce. A teď zpráva pana Hekmarka, dvě zprávy pana Hekmarka, které jsou součástí bankovního balíčku. I vám a panu Zimonovi a celému týmu blahopřeji k pozitivnímu završení velmi obtížných jednání o složité legislativě. Takže zahajuji jmenovité hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 44 pro, 4 proti. Nikdo se nezdržel. Druhé hlasování. Be- Takže zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. 44 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel. Velmi široká většina. Blahopřeji. Gunnar chce něco říct, si, prosím. Ano, já jsem dojat tou podporou. Ale vážně, bych rád poděkoval všem stínovým zpravodajům. Bylo to velmi obtížné, ale vedli jsme velmi dobré diskuze a v závěrečných jednáních s radou jsme byli společně velmi konstruktivní, takže se nám to podařilo a odvedli jsme opravdu hodně práce i vy jako předseda. Ale já bych rád poděkoval všem stínovým zpravodajům. Byla to také poslední zpráva, na které jsem pracoval v tomto parlamentu, takže pro mě je to obzvlášť dojemné. Děkuji. Potlesk. Bylo nám potěšením s vámi spolupracovat v jednacím týmu. A teď zpráva Petra Simona. Dvě zprávy Petra Simona. CRD 5. Zahajuje hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. 41 pro, 2 proti, 5 se zdrželo. A druhá zpráva CRR, zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. 41 pro, 2 proti, 5 se zdrželo. Opět velká většina a blahopřeji i Petrovi a jeho týmu. Nevím, jestli chcete něco říci. Herzlichen Dank an diese... Děkuji Eh, z tohoto místa i všem eh, stínovým zpravodajům jsem rád, že tento výsledek ukazuje, že eh, v duchu spolupráce i v obtížných fázích jsme schopni se semknout společně. Měli jsme obtížnou vyjednávací pozici vůči radě a všem následníkům, kteří budou dokončovat Basel, Basel 3 v nadcházejícím období, aby eh, dosáhli eh, podobně eh, úspěšné spolupráce, protože, jak jsme tady hovořili například o té proporcionalitě s předchozími kandidáty, tak je jasné, že se opět velice intenzivně bude objevovat. Takže vám děkuji vám za spolupráci z posledních letech a, a, a všem, kteří to budou dokončovat v příštím období, přeji hodně úspěchu. Thank you very much. Děkuji ještě jednou, Petře. Blahopřeji a děkuji za skvělou spolupráci. Máme tady skutečně špičkové, skvělé kolegy. A měli bychom být hrdí na vaši roli tady ve výboru a v parlamentu. A teď jmenování. Nejdříve zde máme člena jednotného výboru pro řešení krizí. Máme zde ústně pozměňovací návrh eh, od EPP. Je to oddělené hlasování? Ne, takže nejdříve hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A teď hlasujeme v tajném hlasování o jmenování pana Lavioli členem eh, SRB. Vote is closed. Končím hlasování. 37 pro, 8 proti, 3 se zdrželi. Blahopřejeme panu Laviolovi a teď budeme hlasovat o Náš stanovisko ke jmenování pana Lejna, členem výkonné rady Evropské centrální banky. Máme zde ústní pozměňovací návrh SD, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. A teď hlasujeme o schválení jmenování pana Filipa Lejna členem výkonné rady ECB. Tajně zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 33 pro, 8 proti, 6 se zdrželo. Blahopřejeme panu Lejnovi. A konečně hlasujeme o jmenování pana Kampy předsedou Evropského orgánu pro bankovnictví. Ústní pozměňovací návrh SD. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď hlasujeme o schválení jmenování pana Kampy předsedou Evropského orgánu pro bankovnictví. Zahajuji tajné hlasování. Končím tajné hlasování. 35 pro, 8 proti, 5 se zdrželo. Blahopřeji také panu Kampovi. Rád bych také řekl, nejdříve tedy pervánč a pak něco řeknu. Předpokládám, že to bude na stejné téma. Možná. Já si myslím, že tato tři jmenování jsou důležitá. Nepochybuji o tom, že postup výběru, kterým jsme se řídili, umožnil vybrat kandidáty, kteří budou eh, dobře splňovat své funkce, ale skutečný problém je ten, který tento parlament nevyřeší, protože je to poslední jmenování v rámci tohoto mandátu, ale otázka genderové rovnováhy, zastoupení žen se v průběhu našeho mandátu zhoršilo. Předsedkyně SSM byla nahrazena mužem a totéž platí pro její zástupkyni Sabin Lechtenberger, která se chystá, že opustí své místo. Takže to je trošičku v rozporu s tím, co jsme definovali v našem funkčním období. Vy jste napsal, pane předsedo Maria Visantenovi, abyste upozornil na naše znepokojení ohledně tvorby těchto seznamů. Je nutné, aby komise nebo rada, protože tyto dva orgány nám posílají své shortlisty, aby pochopili, že můžeme říct ne a my jednou řekneme ne, to bude jediný jazyk, kterému porozumí. Hovoříme teď, nebo musíme hovořit tvrději než dříve, pokud chceme, aby se realita změnila. Děkuji, Pervánč. Ano, máme zde rozpor. Máme velmi dobré kandidáty a v každém individuálním případě byly důvody, proč byly předloženi pouze kandidáti v takto omezeném počtu, vždy jen jeden. Já myslím, že nemůžeme specificky kritizovat jednotlivé případy, ale obecně nemůžeme zavírat oči nad tím, že celkový obraz vypadá tak, že zde nemáme dostatečnou kapacitu podporovat rovnováhu zastoupení mužů a žen, což je zásadní. A je to politický bod, který bychom měli řešit. Rovnováha mužů a žen není jediný problém. Máme další ustanovení, o kterých jsme diskutovali, třeba hodnota té konzultace, o tom jsme hovořili na slyšení s panem Lejnem. Také jde o to, že parlament dospěje ke konci svého mandátu, než se bude vyjadřovat k těm hlavním jmenováním. Takže máme zde tento problém plus politické téma. Koordinátoři upozornili na to, že je nutno zlepšit eh, schopnost parlamentu poskytnout eh, silnější vedení a více působit na všechny instituce zapojené do jmenování, aby se podpořila rovnováha zastoupení mužů a žen ve vedení jednotlivých institucí. Takže to je třeba vzít v úvahu. Jen velmi stručně. Jistě vítáme pozměňovací návrhy, které byly předloženy ke zprávě. Je to důležité téma pro celý parlament, ale musím říci, že toto už říkáme velmi dlouho. A po posledním jmenování pana Deginose jsme napsali, jak jste zmínil, pane předsedo, dopis panu Sentenovi, abychom dosáhli změny v postupu jak jsou tyto shortlisty utvářeny a něčeho jsme zatím nedosáhli. Pokud budeme hlasovat pro jednoho muže za druhým, tak nás bude mít rada za hlupáky a nedosáhneme genderové rovnováhy. A to je otázka na vás, kolegové. Než se dostaneme na plenární zasedání, tak bychom rádi pozastavili tento postup a zahájili jednání, abychom dosáhli nějaké změny. To není nic proti žádnému z kandidátů, to tady není téma. Tady jde o ten postup a o to, abychom dosáhli rovného zastoupení mužů a žen a nejen na ně apelovali. Děkuji, Markusi. Ale my jsme hlasovali a EPP a SD připravili pozměňovací návrhy. Teď zde máme vyjádření těch, kteří se k tomu postavili. Někdo tady měl přečíst ty ústní pozměňovací návrhy. Pokud nemáte ženy na národní úrovni, tak nikdy nebudeme mít ženy na evropské úrovni. A navíc jsme měli jmenování před těmito třemi jmenováními, kde byla k dispozici žena a většina tohoto výboru hlasovala proti této ženě. Takže nechci, aby se toto téma znovu vracelo, nechci ten postup zdržovat. My říkáme, je to hrůza, ale když je potom předložena ženská kandidátka, tak nemá většinovou podporu. Mně se tato diskuze nelíbí, měli bychom teď pokračovat v hlasování. My jsme tu ženu podpořili. Svene, prosím. Všichni měli příležitost se vyjádřit, ale já si myslím, že důležitější je závěr, který chci vyhodit, vyvodit. My jsme hlasovali z iniciativy SD a EPP, máme text, máme stanovisko parlamentu a myslím, že jsme se rozhodli, abychom ty jednotlivé kandidáty nedrželi jako rukojmí, protože my jsme pro tyto kandidáty, ale zároveň chceme vyslat politické sdělení. Myslím si, že je to vyvážený závěr, pro který jsme se rozhodli a teď musíme pracovat na tom, co jsme si právě odhlasovali. A jak jsem říkal, každý jednotlivý případ má historii. A pak je zde ten celkový problém který řeší ten pozměňovací návrh. Děkuji a teď přistoupíme k dalšímu hlasování a to je roční analýza růstu k evropskému semestru. Koordinace Evropské politiky. Eh, zpravodaj Tom Fandenkáře, kompromis A, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis G, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis H, kdo je pro, omlouvám se, říká předseda. 168, eh, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis J, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis K, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis L, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis M. Dnes se mi nedaří, říkal předseda 142, mluvám se, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 157, kde pro, proti, zdržel se, odmítnuto, 150, zamítnuto, Kompromis M, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis N, kdo, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. E, návrh 49, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis O, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis P, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 48, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 50, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis Q, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis R, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis S, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď schvalujeme o textu tak, jak byl upraven. Hlasujeme teď. Končím hlasování. 35 pro, 9 proti, 3 se zdrželi. Blahopřeji zpravodaji. Tím jsme ukončili náš pořad jednání. Příště se setkáme v pondělí 4. března ve 16.30. Předseda se opravuje 15 až 16.30. Děkuji vám. Končím schůzi.